energetické daně, eh, daně z příjmu právnických osob, prosazování celních práv eh, v oblasti ochrany duchovního vlastnictví a bezpečnosti výrobku Dnes vám budu prezentovat eh, nadcházející iniciativy, které budou odrážet vnější dimenzi jednotného trhu. V březnu jsem si velice rád vyslechl vašeho předsedu Malcolma Harbra. Řekl mi, že tento výbor chce politicky zdůraznit téma modernizace celního systému tím, že vypracuje zprávu z vlastní iniciativy. Pan Salvini převzal tento úkol a pokud vím, včera jste měli stručnou výměnu názoru k tomuto tématu. Ačkoliv Cla se mohou zdát být na první pohled technickou otázkou. Hladké fungování celní unie je základem vnitřního trhu. To musíme mít na paměti. Jakákoliv eh, iniciativa komise v oblasti cel je proto motivována dvěma hlavními cíly. Eh, z, eh, usnadnit pohybování produktů zákonnými obchodníky a zároveň zajistit ochranu a bezpečnost občanů, když používají produkty. Celní úřady, od nich se očekává, že zabrání rizikovým produktům, aby se dostali do, na evropské území, aniž by blokovali pohyb bezpečný, bezpečného zboží. Byli jsme svědky takovýchto kroků po jaderné krizi v Japonsku. Aby celní úřady tohoto dosáhly, musí úce spolupracovat s bezpečnostními úřady. Má oddělení Ehm, zavedla celou řadu iniciativ, eh, aby podpořili členské státy a jejich celní zprávy, eh, především pokud jde o kontrolu produktů z Japonska. Eh, dávali pokyny a rady státním celním zprávám, aby došlo k ochraně spotřebitelů. Dále zajistili předávání informací o rizikových zásilkách všem celním úřadům na evropském území, na území EU. Doposud jsme byli svědky pouze toho, že došlo k malé kontaminaci povrchu některých kontejnerů. Nicméně eh, feedback, který jsme eh, dostali po kontrolách, byl velice důležitý a prokázal, že Eh, celní zprávy EU jsou schopny reagovat na potenciální eh, nebezpečný náklad. Pokud jde o bezpečnost výrobků, chtěl bych vás ujistit, že jsem eh, vyslechl to, že jste vyzvali komisi, aby hrála aktivní roli, pokud jde o koordinaci snah jednotlivých členských států, pokud jde o dohled nad trhem. V současné době již máme právní rámec a mé, má oddělení se snaží eh, systematicky vytvořit systematickou spolupráci s jednotlivými celními zprávami. Včera komise schválila nový návrh týkající se nařízení v oblasti celního prosazování práv duchovního vlastnictví. Je to součást strategie Evropy v oblasti práv duchovního vlastnictví a já předpokládám, že tento výbor převezme velice aktivní roli. Návrh, celní návrh reaguje na výzvu Rady, aby se revidovala současná legislativa s ohledem na největší výzvy oblasti práv duchovního vlastnictví. A návrh má za cíl například silnější prosazování, celní prosazování ochrany práv duchovního vlastnictví a zároveň ochrana zájmu legitimních obchodníků. Často dochází k tomu, že práva duchovního vlastnictví jsou porušována především v malých zásilkách, která se posílají poštou. Tento návrh se také snaží řešit rozpory s Indií a Brazílií v oblasti generik, která přecházejí přes evropské území a zároveň se snaží v budoucnosti bojovat proti padělání. Tento návrh byl předán vám a já předpokládám, že přiláká zájem celé řady zainteresovaných stran. A doufám, že mohu po, eh, počítat s vaší podporou, eh, že tento návrh bude schválen během roku 2012. Ty druhé dvě legislativní priority pro dnešní rok souvisí s modernizací cel. Nejprve dovolte, abych pohovořil o modernizovaném celním kodexu a jeho prováděcích opatřeních. Jak víte, komise a celní zprávy neustále eh, pracují na tom, aby evropské celnice pracovaly rychleji a lépe. Modernizace celních procesů je klíčovou prioritou ve světle eh, zvýšených výzev, zvýšené potřeby bezpečnosti na čím dál více liberalizovaném globálním trhu. Eh, naše komise tedy vyhodnotila přípravy a výhledy na společné provádění modernizovaného celního kodexu komisí, národními celními zprávami i obchodníky. Bohužel částečně vzhledem k hospodářské krizi se zdá, že eh, počítačové systémy eh, nebudou připraveny do června 2013. Při posouzení této situace eh, jsme provedli konzultace se zúčastněnými stranami, celními zprávami, obchodníky a také s tímto výborem. Mohu tedy dnes potvrdit, že návrh na eh, změny v modernizovaném mm, celním kodexu chci předložit do konce tohoto roku. Budeme navrhovat změny ve třech oblastech. Za prvé, eh, odložit datum vstupu v platnost tohoto nového kodexu. Eh, toto odložení by mělo umožnit eh, lepší, realističtější provádění těch nových elektronických procesů a umožní to maximální Eh, tedy využití těch výhod, které by z té modernizace měly eh, vyjít. Za druhé, sladíme kodex ustanoveními Lisabonské smlouvy. Toto sladění se především tedy týká eh, pravomocí, eh, přenesených pravomocí a prováděcích pravomocí komise. A ta třetí oblast eh, se týká opravy mm, omezeného počtu ustanovení kodexu. Tyto opravy se týkají eh, ustanovení, která již neplatí vzhledem k tedy nové evropské legislativě, a nebo se ukázalo, že jsou příliš nerealistická na realizaci. Musíme si uvědomit, že to vůbec nebude jednoduché, především proto, že nám stále hrozí ten termín 24. června 2013. To, jestli uspějeme do velké míry, záleží na tom, zda eh, všichni zúčastnění se tedy naleznou, zase shodnou. Není smysluplné, abychom znovu zahajovali debatu o principech a účelech modernizace celní legislativy. To je debata, která proběhla mezi lety 2005 až 2008 a v podstatě by to znevažovalo všechno tu, to obrovské množství práce, které eh, jsme již provedli. Za, eh, místo toho bych eh, spíše navrhoval drobnější cílené úpravy a to, abychom tento návrh dokončili co nejrychleji. Velký, velkou příležitost pro sladění všech našich eh, snah a Eh, vnímání. Vidím ve, vašem, ve vaší zprávě z vlastní iniciativy modernizace cel a doufám, že si společně tedy můžeme ujasnit, jaké jsou ty definice a cíle. Na tomto základě komise, Evropský parlament, Rada a Národní celní zprávy budou schopny eh, provádět a dokončit tuto kapitolu modernizace celní unie. Teď dovolte, abych se podíval na tu třetí legislativní prioritu, eh, což je návrh eh, následovníka programu Celnice 2013. Program Celnice napomáhá národním celním zprávám eh, při propojování národních celních počítačových systémů, tak aby si mohly lépe vyměňovat a sdílet informace. V tomto programu je mm, velká E, evropská přidaná hodnota především e, v sítích trans, e, tedy v tom, že jsou tam celoevropské počítačové sítě a do těch také jde největší část těch prostředků. Výhody tohoto projektu zcela jasně převažují ty poměrně malé náklady. Minulý týden jsem hovořil na fóru generálních ředitelů celních zpráv, kde se hovořilo o Eh, problémech, které všechny trápí. Všichni tento program oceňují, ale domnívají se, že je tedy potřeba eh, učinit další eh, kroky. Je potřeba zamýšlet se nad budoucností tohoto programu celnice a na přidané hodnotě, která bude vyplývat eh, z úspor z rozsahu. Také musíme zohlednit to, že ne všechny členské státy jsou stejně vybaveny a mají stejnou infrastrukturu. Eh, takové řešení by nám pomohlo eh, sdílet, jak si to břemeno ochrany naší vnější hranice, což je břemeno, které na některých státech z historických a zeměpisných důvodů leží více než na jiných. Komise připravuje či dokončuje návrh víceletého finančního rámce. My v tuto chvíli eh, posuzujeme dopad eh, dalších eh, možností pro budoucí program pro celnice. Návrh můžete předpokládat do konce roku, nejpravděpodobněji tedy v listopadu. Vážení poslanci, seznámil jsem vás tedy s legislativními návrhy, které jsem v tomto roce předložil či Eh, je plánuji předložit. Všechny tyto eh, návrhy jsou vedeny dvěma cíly. Za prvé podpořit legitimní obchod a za druhé chránit občany. Doufám, že s těmito cíly můžete souhlasit a těším se na plodnou výměnu názorů. Mnohokrát děkuji za velice komplexní obrázek. Všichni jste obdrželi tento materiál, kde jsou všechny tyto návrhy, takže předtím, než se do toho pustíme, tak vyzvu kolegy, aby položili odpovědi. A myslím, že je jasné, že naše setkání je velice dobře načasované, také když hovoříte o revizi implementačních nařízení, a také hovoříte o strategii 2020, to je, myslím, velice dobré. Takže do této chvíle mám na seznamu jednoho stínového zpravodaje, omlouvám se, zpravodaj zde není přítomen, mám tady stínovou zpravodajku, paní Rapty, která bude mít eh, dotaz na úvod, potom paní Šalimuze, která se zabývá otázkou bezpečnosti výrobků, tak eh, má také několik dotazů, jste velkou odbornicí a potom máme několik eh, dalších možná zájemců, prosím, kdo má zájem, tak Eh, se nám ozvěte, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se tedy vrátím na úvod poznámek, které už jsem učinila. Musím říci, že pan komisař Šemeta popsal situaci a já jsem byla velice ráda, jakým způsobem oni hovořil. Nicméně je tady celá řada otazníků. První věc, na kterou se musím zeptat, to vše zní výborně, výborně z hlediska komise. Víme od komise, že se do toho zapojila i rada a já bych se chtěla zeptat, jak předpokládáme, že se věci budou vyvíjet na půdě rady. Zda jsou také dostatečně citliví k těmto otázkám. Myslím si, že pan komisař Šemeta a jeho hodnocení je velice reálné, ale když se podíváme na potřebu podpory ze strany Rady, tak by mě zajímalo, zda nás i v té situaci Rada podpoří. To je první věc. Za druhé, možná mohl byste nám dát více informací o časovém harmonogramu celkového převedení těchto úprav a také bych chtěla slyšet, slyšet více o samotném kodexu. Ano, takže chtěl byste hned teď odpovědět na tyto otázky, paní Rapty, prosím. Ano, pokusím se být maximálně stručný. Předtím, než jsme navrhli toto opatření, které se týká odložení vstupu v platnosti modernizace celního kodexu, tak jsme pochopitelně konzultovali všechny zainteresované strany, to znamená národní celní zprávy, také obchodníky. A je to přístup, který jsem právě popsal. Myslím si, že takový přístup byl jednomyslně podpořen ze strany všech zainteresovaných stran, které jsou zapojeny do celého procesu. Já tedy Doufám, že budeme mít konstruktivní diskusy i na radě na toto téma. Pochopitelně vždycky existuje riziko. Když otevřete nějakou věc v daném kontextu, tak se otevře celá řada otázek, takže já bych chtěl omezit pozměňovací návrhy k tomuto kodexu na maximální minimum toho, co je skutečně zapotřebí. Rád bych tedy udržel takovýto přístup. Já si myslím, že díky tomu potom postup na radě nebude tak obtížný, jak by mohl v jiném případě být. Co se týče časového harmonogramu, musím říci, že práce na kodexu na implementačních nařízeních nebyla ukončena a všechny otázky, které mají být implementovány v oblasti modernizovaného celního kodexu, jsou očekávány a jde o to, abychom měli veškeré nezbytné legislativní dokumenty, nástroje připraveny. Máme 20, 24. června 2013, aby pouze informační Implementace byla vzana v potaz na následnou práci a je velice důležité, abychom vzali také v úvahu to, že informační technologie a vývoj informačních technologií potřebuje určitý stálý právní rámec. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil právě na služby a zdůrazňuji, že musíme stabilizovat veškerou legislativu, legislativní prostředí, abychom mohli připravit cestu pro uh, Um, náležitou implementaci pomocí informačních technologií. Máme čas eh, ještě na dodatečné dotazy. Nejdříve požádám paní Šaldemoze, která má tedy eh, nyní slovo. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisaři za to, že nám jasně představil tuto oblast a také opatření, která se plánují. Celá řada lidí se domnívá, že Cla jsou nudným tématem. Nicméně je to věc, která je eh, rozhodující pro vnitřní trh. Cla musí dobře fungovat. Pokud chceme mít eh, dobrý vnitřní trh a bezpečné produkty na vnitřním trhu, potřebujeme proto dobrý celní systém a spolupráci. Proto jsem velice ráda, že chcete spolupracovat eh, na jedné straně a s úřady, které dohlížejí na trh a také s celními zprávami. Tyto dvě části spolupracovat musí. Ale otázka je, jak by tato spolupráce měla fungovat? Co jste eh, doposud zavedli? To je jedna otázka. A ještě další otázka, jak to vypadá se zdroji, s prostředky pro celní systém. Z dohledu na trh víme, že v dobách krize celá řada členských států tuto oblast eh, omezuje, snižuje prostředky pro dohled na trh. Jak to vypadá u cel, u celních systémů? Eh, dochází zde k osekávání prostředků a pokud ano, co dělá komise proto, aby zajistila, že se na náš trh nedostanou nebezpečnější výrobky? Well, I, I fully agree uh, that... Já plně souhlasím. že clá se zdají být technickou otázkou. Eh, my vidíme, jak celní systém funguje jenom ve chvíli, kdy se objeví nějaké problémy ale často není vidět to, že probíhají miliony a miliony operací v oblasti cel a že celní zprávy jsou schopny nějakým způsobem um, obstarat všechny tyto operace a transakce. Samozřejmě otázka bezpečnosti je nesmírně zásadní. Pro tuto oblast máme odpovídající legislativu. A neustále na ní dále pracujeme. A vypracováváme pokyny pro celní kontrolu, ve kterých budeme definovat jednotlivé detaily bezpečnostních požadavků. Spolupracujeme na tomto také s orgány dohledu nad trhem. A zároveň budeme poskytovat školení pro celní úřady, abychom zajistili hladkou spolupráci s úřady dohledu nad trhem. Také víte, že pracujeme na projektu jednotného okénka, to je e, nástroj IT, který umožní vytvořit takové jednotné kontaktní místo pro obchodníky, aby na tomto místě mohli provést veškeré eh, nutné kroky, eh, týkající se také hygienických požadavků, požadavků v oblasti zemědělství a tak dále. A to samozřejmě vede k užší spolupráci mezi orgány pro dohled nad trhem. Pokud je o otázku financování, to je samozřejmě těžká věc. Máte pravdu, že v některých členských státech bohužel eh, dochází ke snižování prostředků pro celní úřady. Já jsem v diskuzích s ministry se vždy snažil trvat eh, na tom, že když snižují prostředky, neměli by tím ubližovat sami sobě a celému systému, protože cla samozřejmě znamenají také příjmy pro rozpočty členských států. Při diskusi o příštím víceletém finančním rámci je zásadní, abychom brali vážně program v oblasti cel. Některé členské státy jsou ochotné zavést tento eh, princip eh, úspor z rozsahu. A pokud bychom měli různé systémy v každém členském státu, měli bychom 27 různých systémů nebo projektů, měli bychom různé systémy IT, takže je potřeba vypracovat eh, jeden IT systém na evropské úrovni a poté tyto, tento systém distribuovat po celé Evropské unii. To samozřejmě umožní lepší harmonizaci a sladění cel po celé EU. E, to se samozřejmě nemusí dělat jenom s využitím peněz EU, ale také členské státy by mohly přispět k těmto projektům, protože to by znamenalo, e, tato spolupráce by znamenala velké úspory. Mnohokrát děkuji. Já si myslím, že tato otázka priorita financování je něco, co tento výbor skutečně úzce sleduje. Možná by pomohlo celé věci, pokud by se zdůrazňovalo, jak důležitou roli hrajou cla v oblasti bezpečnosti produktů. A lidé na to často zapomínají. A kolega, váš kolega Tajány nás pozval, abychom ho navštívili, až pojede do Antwerp nebo Rotterdamu, do Rotterdamu a podívat se na to, jak funguje dohled nad hračkami. Možná byste mohli jít s námi. Já už jsem tam byl, říká komisař. A jsem si jistý, že tam eh, bude tisk protože budou zvědaví na toto téma, tak možná by se vám to také hodilo. Rotterdam byl první místo, které jsem navštívil jako celní komisař, jako komisař Procla, protože tam je celý systém skutečně velice propracovaný a je možné se z toho hodně naučit z těch opatření, která tam byla implementována. Nyní pan Kreutzmann má otázku. A pokud eh, paní Rapty nebo paní Šaldemoz mají doplňující otázku, budeme mít čas. Ano, pane předsedo. Já bych chtěl jet do Rotterdamu, abych se na ten systém podíval. to je také otázka, kterou na vás mám, pane komisaři. Pokud neděláme dohled nad trhem, potom celní systém je naprosto zásadní. Jinak e, nebudou mít e, ta pravidla či směrnice, které zde schvalujeme, nebudou mít vůbec žádnou hodnotu, protože potom se na evropský trh budou e, dostávat padělky a tak dále. Existují země a přístavy, například Rotterdam, a které musí přijímat hodně dovozu do Evropy a poté tento dovoz dále distribuují. My musíme chránit tyto vnější hranice. E, zde je podobná situace jako u uprchlíků. Říkáme, že musíme podporovat ty členské státy, přes které uprchlíci přicházejí a musíme sdílet břemeno. Existují nějaké úvahy v tomto směru, pokud jde o celní dohled a dohled nad trhem. E, máme velké námořní přístavy, jako je Hamburg a Rotterdam. E, tam přichází každý den miliony Eh, nejrůznějších produktů, poté se distribuují dále do Evropy. V Německu například jsou pro dohled nad trh odpovědné, za dohled nad trh odpovědné členské státy a je nepravděpodobné, že někde dále potom se nějaký problém odhalí. Nevím, jak to komise může udělat, nicméně těm státům, těm přístavům, které nesou to hlavní břemeno, nemůžeme říci, eh, vy musíte mít eh, posílený dohled nad trhem, posílený celní systém a poté ostatní členské státy by z toho profitovaly. Eh, zamýšlejte se nad tím, jak by bylo možné tyto členské státy, tyto přístavy podpořit, ať už tedy by to byly zdroje členských států samotných, nebo ať už by to vycházelo z evropského rozpočtu. Samozřejmě je potřeba vyřešit eh, technické otázky, ale technika sama je k ničemu ve chvíli, kdy eh, zatím nepracují odpovědní lidé. Takže vidíte zde nějakou možnost, jak se dostat dále v tomto systému? Well, of course, uh, today I... Samozřejmě dnes nechci předjímat eh, diskuzi o tom budoucím víceletém finančním rámci, která v tuto chvíli probíhá v komisi, eh, v kolegiu komisařů. Ale když eh, hovoříme o budoucnosti celnic, když se podíváme na zeměpisnou situaci, tak je zcela zřejmé, že vzhledem právě k té zeměpisné situaci některé členské státy budou jaksi exponovanější než eh, členské státy jiné. Některé členské státy, u nich je ta celní eh, kontrola zkrátka eh, důležitější než jinde. Takže já s vámi naprosto sympatizuji, plně vás chápu. Musíme toto podrobně projednat se všemi zúčastněnými stranami, se všemi, který se to týká, s členskými státy, eh, zde s vámi v parlamentu. Je pravda, že jsou mm, přístavy, eh, ve kterých je ten tok zboží eh, obrovský. Mm, existuje to také v některých těch východnějších státech, na které je vyvíjen obrovský tlak zvnějšku. Mimochodem, my provádíme analýzu našeho eh, plánu proti pašování na východní hranici. Je to téma, kterým se eh, zabýváme a plně s vámi souhlasím. Musíme zohlednit i ty mm, historické a zeměpisné eh, specifičnosti také z hlediska financování. A poslední otázka paní Venu. Děkuji, pane komisaři. Nejdříve chci popřát hodně odvahy k tomu, co jste říkal, když budete diskutovat především s jednotlivými členskými státy. Solidarita bude, doufám, fungovat lépe v oblasti cel než v jiných oblastech. Chtěla bych poděkovat, že se zajímáte také o naši práci v našem výboru. Chtěla bych položit otázku, která se týká prvního bodu vašeho legislativního programu. Především na boj proti padělání léků eh, v oblasti tedy léčiv, eh, generik eh, a také falešných léků, především co se týče některých kontinentů. Ráda bych věděla, jak můžete spolupracovat s ostatními komisaři, především v boji proti Um, padělání na internetu. To je problém právě v oblasti generik, které jsou skutečně falšované a může to být velice nebezpečné, které jsou bohužel potom dováženy a vyváženy eh, na jiné kontinenty. Děkuji. Uh, yeah, so actually, uh, no. toto jsou eh, opravdu důležitá ustanovení, eh, která se objevují jak v té legislativě související s duševními eh, zprávy duševního vlastnictví, tak se celním kodexem. Hovoříme také o internetovém prodeji. Je to takový balíček, který týká se to právě i těch malých zásilek, objevuje se to v poště, na letištích. Ten návrh eh, se k tomuto tématu staví následovně. My se snažíme nabídnout eh, zjednodušený, mnohem jednodušší postup pro eh, například ničení zadržených zásilek. návrh té legislativy říká, že celní zpráva, která zadrží nějakou podezřelou zásilku, ať už eh, jsou to eh, léčiva či nějaké jiné menší zásilky, eh, vyrozumí toho držitele toho zboží a pokud tento do 20 dnů neodpoví, tak je možné Eh, toto zboží eh, tedy zničit. Tím se velmi zjednodušuje postup pro celnice, jak eh, tento problém řešit. My jsme při přípravě tohoto legislativního návrhu měli konzultace s celními zprávami v jednotlivých členských státech a podobně, dalšími zúčastněnými stranami a oni se tedy shodli, že toto nové ustanovení, pokud jde o malé zásilky, je Eh, velmi eh, relevantní a právě, že to bude řešit eh, problematiku padělaných léčiv. je to opravdu problém. Tato padělané léky se na evropský trh dostávají ve stále větším množství, takže takto jsme k tomu přistoupili. Děkuji za odpověď. Ještě nějaké závěrečné otázky? Eh, dovolte, abych vám poděkoval, pane komisaři, za vaši návštěvu. Bylo to velmi aktuální, velmi zajímavé. Sám vidíte, že nás opravdu zajímá, eh, co říkáte a co děláte a že je tady tolik styčných bodů se, eh, s jednotným trhem a také s ochranou spotřebitelů, jak nám připomněla paní Vernot, tak jsou tady tedy věci, které jsou opravdu nebezpečné pro spotřebitele, pro jejich zdraví. Pan Kreutzmann měl také velmi případnou poznámku. Řada z těch věcí, o kterých eh, hovořil, souvisí s tím, eh, jak vynakládáme prostředky pro eh, regionální účely. Hovořilo se také o větší informovanosti, o tom, aby e, společnosti podávaly více informací o podělání, o informačních sítích a tak dále. Myslím, že tedy máme společně mnoho důležité práce. Za prvé je to ta strategická zpráva. Váš e, tým, které, jeho zástupce tady vidím a které vítám, e, O tom jsme tady společně hovořili, o té strategické zprávě, která potom povede eh, k legislativnímu návrhu v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Takže se těšíme na spolupráci v této oblasti. Ještě jednou tedy děkuji za vaši návštěvu a budeme se těšit na vaši budoucí návštěvu při některé další schůzi. Eh, eh, děkuji vám za všechny otázky a za všechny vaše připomínky a já se budu těšit na naši další spolupráci. Jak jste správně řekl, velmi úzce spolupracujeme eh, v oblasti mm, práv duševního vlastnictví eh, spolupracujeme také s komisařem Barnierem. On je zodpovědný za to, eh, jak se vnitřní část, já jsem jak si zodpovědný za tu externí část, či za to hraniční, ale je to velmi úzká spolupráce a já se těším, že z toho vzejde zajímavý výsledek. Takže ještě jednou vám děkuji a děkuji také za tuto diskuzi. Takže si uděláme krátkou přestávku do eh, čtyř hodin a já poprosím kolegyni, aby převzala eh, mé eh, místo, protože bude předsedat také tomu nad, nadcházejícímu semináři.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um, uh, a warm welcome to uh, this afternoon's. Uh... Vážení kolegové, vítám vás na dnešní speciální schůzi o vzájemném hodnocení směrnice o službách. Myslím, že víte, že směrnice o službách je velice důležitý projekt pro tento výbor stejně tak eh, jako předchozí výbor v letech 2004 až 2009. Eh, implementaci této směrnice pozorně sledujeme. Proces vzájemného hodnocení je naprosto nový. Myslím si, že to je to velice důležitý proces. Je zásadní pro implementaci této směrnice, ale je zásadní také pro eh, řešení některých překážek pro přeshraniční poskytování služeb. To je důvod, proč jsme se rozhodli vypracovat zprávu k tomuto tématu, také s ohledem na analýzu komise. Jsem velice rád, že zde vedle mě sedí Malgorzata Hanslik, je naší zpravodajkou. K této zprávě je to politická iniciativa výboru jsem velice rád, že o tom můžeme plně diskutovat. Toto slyšení je součástí této diskuse. Jsem velice rád, že zde máme celou řadu odborníků. Také bych chtěl říci, že paní Hanslik byla jednou ze zásadních hráček při prosazování směrnice o službách. Jak asi víte, je to velice aktivní členka tohoto výboru. A já to vím velice dobře, protože jsme, jsem byl také zapojen do eh, prosazování směrnice o službách. Je to nezapomenutelná zkušenost. Vím, že Evropská komise je také velice aktivní. Pan Barnier mě průběžně informuje o počtu návštěv, které učinil a slíbil nám to na slyšení. Slíbil nám, že navštíví týmy eh, odpovědné za prosazování, za implementaci směrnice o službách eh, ve všech 27 členských státech. Myslím, že ve většině členských států už byl a osobně se setkal s lidmi, kteří jsou do implementace zapojeni. A myslím si, že je to velice důležité eh, u takto důležité legislativy. Nejdříve bych bychom vám prezentovali briefingový dokument o vzájemném hodnocení Ehm, profesor Jean Cheveste Baže a Frédéric Dulin, autoři, nám to budou prezentovat a poté a budeme mít eh, diskuzi. Paní Hanslik ehm, ji uvede. A to bude asi do půl páté a poté budeme mít veřejné slyšení, které program máte před sebou. Někteří lidé, především ze severní a východní Evropy, které jsme pozvali, nemohli přijet kvůli tomu, že eh, došlo k narušení leteckého prostoru, ale to je tedy mimo naši kontrolu, ale přesto doufám, že eh, toto slyšení bude podnětné a že ti, kteří nemohli přijet, nám pošlou své prezentace. Nejdříve tedy začneme prezentací studie. Nevím, kdo bude hovořit jako první, asi profesor Berže. Máme k dispozici slajdy, každý by je měl vidět. A chtěl bych říci, že tato schůze je přenášena na internetu, takže jakmile zmáčknete mikrofon, budete vidět také na internetu. Stejně tak se tam budou objevovat vaše slajdy, tak aby veřejnost mohla sledovat vaše slajdy. Mohou nás také kontaktovat eh, na internetu internetu, přes e-mail, který je na našich webových stránkách. Takže slovo má profesor Berže. Dámy a pánové, vážení poslanci, eh, zastupuji Evropskou i národní instituci. Rád bych eh, vám předložil práci, eh, která se týká přenosu této směrnice, kterou znáte. Je to směrnice o službách. A tento text je možná trochu ambivalentní. Tento text eh, se snaží vytvořit určitý pedagogický postup, to znamená také určitou přípravu eh, pro soud, co se týče zakládání eh, podniků, podnikové, podnikání jako takové o založení Evropského společenství a do jisté míry se tento text snaží změnit, zlepšit určité, určitý potenciál vnitřního trhu. Co se týče těchto zlepšení, tak Eh, byla učiněno jedno doporučení v rámci této směrnice, aby se vytvořil rámec vzájemného hodnocení, který se má řídit jedním článkem, článkem 39. Tento postup vzájemného hodnocení tedy vytváří právní základ, který je vytvořen k této směrnici v rámci Evropské unie pokud vím, byl tedy vytvořen k tomuto účelu a také se týká dalších evropských institucí, jako je Rada Evropy. A v tomto konkrétním článku 39 eh, hovoříme o postupu vzájemného hodnocení. A řeší se tady přesné tři otázky, které jsou uvedeny v této směrnici. Jednak je to eh, předběžné, systém předběžného, předběžné autorizace, dále jsou tady požadavky v jednotlivých eh, členských státech, eh, jednak co se týče zakládání podniku a vůbec podnikání. A potom je to otázka multidisciplinárních činností. Eh, jsou to tři témata, které jsou typická pro jednotlivé oblasti, eh, pro členské státy, eh, do kterých se zapojují i evropské instituce, co se týče naplňování vnitřního trhu. Proč? Protože členské státy si v této oblasti uchovávají určitou marži rozhodování, která je vykonávána pochopitelně pod kontrolou a také v rámci eh, smlouvy a této směrnice. Eh, proces vzájemného hodnocení jako takový je definován jednom eh, bodu odůvodnění, a to číslo 74, který popisuje tři etapy. V zásadě je to druhá etapa, která nás zajímá při tomto slyšení. Žáda se po členských státech, aby se provádělo, provádělo samohodnocení. To ještě není vzájemné hodnocení. Eh, pokaždé, když má být převedena směrnice, tak se tam také introspektivně snažíme předvídat, eh, jak tato eh, směrnice bude fungovat v členských státech, aby tedy předem zajistili dobrou transpozici této směrnice. A to se týká právě tří otázek. Jednak je tady předběžná autorizace, potom hodnotíme jednotlivé multidisciplinární činnosti, musíme také hodnotit jednotlivé požadavky a to vše dohromady vytváří eh, národní, eh, národní legislativu, která by eh, neměla překrývat anebo odporovat tomu, co je zavedeno ve smlouvách nebo ve vnitřním trhu. Co se týče samoregulace, tak eh, Členské státy mají komunikovat s jinými členskými státy. Mají se zabývat o práci, kterou provedli, mají se podívat na to, jakým způsobem jiné členské státy reagují na tuto práci samohodnocení. Právě zde velice přesně, přísně eh, se řeší otázka vzájemného hodnocení. Čili všichni hovoří o tom, jak práce probíhá na půdě daného členského státu a také se snaží identifikovat jednotlivé problémy. To je tedy první fáze. Vždy tedy to spadá do bodu odůvodnění 74 této směrnice a potom je eh, udělána syntéza, to již bylo učiněno, je vydáno eh, sdělení ze strany komise a Abychom se podívali na tyto tři fáze, tak nejdříve máme samohodnocení. To je fáze, která předchází bodu eh, zavedení této směrnice, což bylo 28. Eh, prosince 2009. Potom je další fáze asi do poloviny roku 2010 a pak hovoříme o, vzájemném hodnocení a také syntéze, které opět bylo eh, shodnoto ve sdělení komise, čili to se bavíme o té druhé fázi. Vzájemné hodnocení je tedy postup, velice originální, původní, který eh, nemá žádného předchůdce a v podstatě dnes se můžeme podívat na metody, které byly využity a jaké informace můžeme získat, jak se můžeme poučit z našich prvních eh, zkušeností. Čili nyní bych rád eh, předal slovo kolegovi Leplénovi, panu profesorovi, prosím. Děkuji. Co se týče samotné meteorologie, která byla využita komisí, samotný text směrnice se snaží interpretovat ehm, zavádění těchto postupů vzájemného hodnocení. Ehm, toto hodnocení probíhá jinak na úrovni samohodnocení v členském státu, co je důležité, že jakmile eh, jsou podány informace o transpozici pro členské státy, tak každý členský stát musí připravit eh, zprávu, syntézu a musí ostatním členským státům vysvětlit, jakou práci odvedl, aby eh, zavedl tuto směrnici. Druhá fáze je možná ta nejdůležitější v eh, celé fázi vzájemného hodnocení. Vznikají takzvané klastry, čili združí se členské státy, je to omezená skupina, aby si vzájemně vyměnili informace, jakým způsobem transponují tuto směrnici. Za třetí, eh, nejtěžší proces je eh, setkání na plenárním zasedání, kdy všichni dohromady, tedy 27 členských států, hovoří o svých zkušenostech na plenárním zasedání. Kdo eh, má tento postup na starosti? Postup vzájemného hodnocení je velice originální. Je to v zásadě členský stát, který se doslova ujme slova iniciuje diskusy, není to tedy komise, která by formulovala to diskusi. Čili je skutečně na členském státě, aby se obrátil na komise a tedy říkal své zkušenosti. Musíte si uvědomit, že důležitým zdrojem, které používají členské státy, je právě to setkání, kde se vyměňují informace. Je tedy důležité, jak bylo řečeno, No, podívat se, že máme několik etap. Jednak transpozice směrnice, potom je tady postup vzájemného hodnocení a potom je to spolupráce v rámci klastru, tedy na skupiny, čili to je velice originální postup v vzájemném hodnocení. Čili díky tomuto vzájemnému hodnocení se můžeme podívat na povinnosti, které musí členské státy naplnit. Kdo pomáhá tomuto principu. Je to tedy především stát, musí to být centralizovaný postup ze strany jednotlivých zástupců, kteří se zapojí do daného postupu. Nyní si musíme uvědomit, zda tento postup je nový, původní, zda možná neexistují jiné příklady v jiných směrnicích. Zcela bez pochyby vzájemné hodnocení je postupem, který je nesmírně původní, především eh, v oblasti služeb, protože v této oblasti eh, mají eh, členské státy velkou marži rozhodování. Co se týče Rady Evropy, můžeme to srovnat možná s jinými postupy, které jsou používány v právních eh, postupech. Co se týče jiných eh, vyrozumění, tak víme, že členské státy musí informovat komisi, jakým způsobem transponují opatření, jakým způsobem přijímají jednotlivá opatření eh, v oblastech, které jsou pokryty toto směrnicí. Musí hovořit o účinnosti, ale zde musíme rozlišit. V případě vzájemného hodnocení skutečně eh, vyrozumějí přímo komisi. Čili potom je zahájen samotný postup. Jaké informace se používají? Jaké tedy postupy při poskytování informací se používají? Byla provedena studie, kdy jsme se ptali eh, zástupců jednotlivých členských států, kteří se zapojili do tohoto postupu, kde tedy se ptáme na jejich zkušenosti takže názory ze strany Evropské komise. Vydali jsme sdělení. Z těchto informací je jasné, že tento nástroj v hodnocení je užitečný. Ostatní se také vyjádřili tedy za komisi, že díky tomuto postupu bylo mnohem obtížnější pro komisi pochopit jaká práce byla odvedena na straně členských států. Je tady, jsou tady desítky, stovky jednotlivých postupů, ale ta zpráva, která byla vypracována ze strany členských států, znamená, že si jednotlivé člen, členské státy mohou poskytnout vzájemné informace, zkušenosti. Byl to určitý tedy nástroj pro komisi, abych pochopili, jakým způsobem toto opatření eh, je eh, používáno. Co je zcela zásadní, tento postup vzájemného hodnocení eh, se nebude obracet pouze do minulosti. Komise již naznačila, že postup vzájemného hodnocení znamená také vzájemné naslouchání členským státům a musíme díky tomu prohloubit a odstranit překážky na vnitřním trhu. Čili z tohoto hlediska je to nesmírně důležité. Nyní, jaká je zkušenost jednotlivých členských států? Provedli jsme studii, šetření a obecně můžeme říci, členské státy jsou nesmírně spokojeny s tímto postupem vzájemného hodnocení. To je obecný pocit. Někteří jsou možná kritičtější, ale obecně můžeme říci, že téměř všechny členské státy mají pocit, že postup vzájemného hodnocení je, byl nesmírně zajímavý. Tento postup jim umožňuje lépe pochopit situaci, vyměnit si názory a udělat se lepší představu o fungování vnitřního trhu na základě takovéto evropské zkušenosti. Ale jsou tady i kritické hlasy. Ta kritika v zásadě vede k tomu, že některé členské státy, které jsou kritičtější k tomuto postupu, nejsou úplně negativní. To neznamená, že chtějí tuto, tento postup úplně zavrhnout. V zásadě si myslí, že je užitečnější, aby se sešly země, které jsou si vzájemně blízké, například Rakousko a Německo, aby takto bilaterálně řešili své problémy, které museli řešit čili aby mohli jak transpozici a aplikaci směrnice zvažovat dohromady, ale tyto země si mysleli, že by bylo asi účinnější, aby byly sezvány jiným odlišným způsobem a na plenárním zasedání bohužel díky tomu klastru, kterého se dostali, mohli poskytnout eh, horší výsledky. Některé státy naopak jsou nesmírně pozitivní vůči tomuto postupu. Jak bylo naznačeno, ty kritičtější státy eh, se sešly odděleně, aby i tak se pokusili prohloubit svoji vzájemnou práci a tedy pobavit se o otázce transpozice. Nyní stanovisko členských států musí být zohledněno eh, s ohledem na ostatní eh, zainteresované strany a jakým způsobem hodnotí postup vzájemného hodnocení. Zainteresované strany eh, nebyly všechny přizvány k tomu zasedání, kde byly členské státy. Je důležité, že byly eh, informovány eh, v té předběžné fázi při národním zavádění této směrnice. Ta konzultace probíhala přes internet Takže v rámci různých zasedání, v rámci klastrů, plenárních eh, zasedání, tam byli pouze zástupci členských států a bohužel ne příliš mnoho informací bylo poskytnuto těm ostatním zainteresovaným stranám, aby mohli sledovat celý postup vzájemného hodnocení a jaké, k jaké výměně informací a zkušeností v rámci tohoto postupu došlo. Bez pochyby musíme zajistit mnohem větší transparentnost, která možná je součást kritiky, která byla vyslovena eh, také eh, komise to vyslovila ve svém prohlášení. Nyní eh, se musíme podívat na dopady, účinky takovéto práce v rámci vzájemného hodnocení. Abychom lépe pochopili celou situaci, tak vzájemné hodnocení bylo provedeno po transpozici této směrnici. Čili nejdříve byla provedena transpozice, tady se sešly jednotlivé členské státy, podívali se na to, pochopili se pochopit, co dělají členské státy a jak to realizovali. Otázka, kterou dostali členské státy, byla taková, aby eh, tato vzájemné hodnocení, tento postup eh, ovlivnil jejich volbu. Jak tedy uplatňovat tuto směrnici? Většina členských států řekla, že tomu tak není. Co se týče toho to dotazníku, tak si musíme uvědomit, že tady není žádný konkrétní příklad. Nedostali jsme žádný konkrétní příklad, aby tento postup měl přímý dopad na volbu, která by vznikla na základě postupu vzájemného hodnocení. Čili v podstatě bylo příliš pozdě vracet se zpět k samotné transpozici. Ty národní texty již byly přijaty nebo se zrovna přijímaly. To znamená, že tato práce nebyla považována jako určitý prostředek, který by mohl eh, zlepšit a usnadnit samotnou transpozici směrnice. Skutečný konkrétní výsledek vzájemného hodnocení je takový, je možnost lépe pochopit práci v každém členském státě. Komise ve svém sdělení hovořila o anketě, že tedy nutné tyto informace provádět jasněji. Zcela určitě se zlepšily vztahy mezi jednotlivými národními orgány, tedy těmi, kteří se zapojili do tohoto postupu vzájemného hodnocení. Všichni díky konkrétním příkladům, nebo když se podívali na to, co dělají ostatní, se zapojili do celé evropské problematiky. Bez pochyby to mělo vliv na postup hodnocení, čili došlo k lepší integraci zájmů ze strany Evropy, především na úrovni těch národních eh, členských orgánů a administrativy. To znamená, že došlo ke zlepšení přímých vztahů, protože se vytvořily dobré vztahy mezi jednotlivými národními orgány a úřady díky tomuto procesu. Další otázka, která byla položena, protože i zazněla kritika, Zeptali jsme se národních orgánů, zda to skutečně bylo přínosné a jaké naopak to eh, tam byly nevýhody. Většina členských států si myslela, že ty výhody byly větší než nevýhody, ale někteří si mysleli, eh, že jak již jsme naznačili, neměli jsme příliš mnoho konkrétních příkladů, protože ta transpozice již byla provedena a ty výsledky vedly spíše k vzájemnému pochopení, jak národní orgány e, fungují, ale mysleli si, že to bylo v podstatě, e, nebylo to úplně v reálném čase. Bylo tedy důležité uvědomit si, že ta práce, která byla odvedena v rámci tohoto vzájemného hodnocení, nebyla úplně tak přínosná. Pokud budeme skutečně přinášet konkrétní výsledky díky tomuto postupu, tak bez pochyby by to byl nástroj, který by nám umožnil, nebo komisi by umožnil identifikovat překážky na vnitřním trhu a tak by komise mohla lépe odstraňovat tyto bariéry. Ale pokud tento postup nebude mít žádné výsledky, následky, pokud nebude nějak reagovat komise, tak spíš bude docházet k tomu, že si lidé budou srovnávat eh, určité výhody, nevýhody zavádění směrnice. Čili jinými slovy, možná dnes je trošku předčasné kategoricky hovořit, jaký je vztah mezi výhodami a nevýhodami tohoto postupu vzájemného hodnocení, protože tady eh, musí se do toho aktivně zapojit komise. Je důležité, že došlo k vzájemnému eh, zblížení těchto postupů a za druhé dochází k výměně. Je to post arior výměna názorů po zavedení směrnice, čili lidé mohou lépe pochopit, jak tato směrnice funguje, nicméně eh, těžko brát v potaz eh, přímé náklady spojené se zaváděním této směrnice. Dále komise hovoří o tom, že tento postup se nemůže obracet pořadem minulosti, čili k nástrojům, které již byly přijaty, ale tento postup vzájemného hodnocení se musí obracet především do budoucnosti, jak má fungovat vnitřní trh. Je to odrazový můstek pro novou práci, který musí eh, eh, odvádět komise, čili je důležité, aby tyto vyměny názorů vedly k budoucím výsledkům. Chtěl bych eh, požádat kolegu, aby se vyjádřil eh, k ponaučení, které vyplývá z tohoto postupu vzájemného hodnocení. Co se týče poučení, tady možná můžeme zdoraznit dvě věci eh, v tomto projevu. První věc, bez pochyby máme velkou ambici, co se týče tohoto postupu. Čili díváme se na práci, která byla odvedena, čili bohužel se spíše zaměřujeme na minulost, zda tedy byly správně zavedeny směrnice a musíme se rozměřit také na výhledy na budoucnost. Musíme maximálně prodloužit a využít eh, ten celý postup zavádění směrnice. Čili eh, postup vzájemného hodnocení se musí obrátit především do budoucnosti. Čili pokud provádíme vzájemné hodnocení, tak dané téma hodnocení nesmí být samotným předmětem směrnice, což bude asi obtížné, čili musíme spíše reagovat, ale je jasné, že postup vzájemného hodnocení se musí zaměřit na budoucnost a to musí zajistit komise. Druhá věc byla otázka, jaký zdá tento postup vzájemného hodnocení je dostatečný. A zda to vůbec bylo zajímavé cvičení pro členské státy. Možná teď osobní poznámka eh, v evropském právu, všem, kde je možné zajistit eh, spolupráci mezi členskými státy, abychom zaváděli nástroje evropského práva, tak eh, Členské státy eh, považují výměnu informací za velice důležité. Je důležité, aby národní orgány si vyměňovaly zkušenosti, informace a aby mohli spolu spolupracovat eh, každý eh, ve své působnosti. Možná se to může zobecnit ve všech oblastech, ale je tedy důležité, abychom si uvědomili, že rozšíření takovýchto činností je na evropské úrovni je zapotřebí a je to důležité pro aktéry, ne tedy jenom národní zprávu, aby se měli možnost setkávat. Z tohoto hlediska si myslím, že bychom měli uchovat ten, tu původnost a integritu tohoto postupu vzájemného hodnocení. Děkuji za pozornost. Um, Mnohokrát děkujeme. Omlouvám se, protože jsem vás měla na začátku lépe představit, nicméně máme dokument týkající se kvalifikaci našich expertů. Vidíme, že zde máme odborníky. Pan Berže je specialista na evropské právo, takže bylo zajímavé vyslechnout si jejich názory na, vý, na současný výboj. Mnohokrát vítám speciální návštěvníky z Accenture, z Accenture European Council. A víte, že Accenture je firma, která poskytuje konzultantské služby a je také odbornou firmou v oblasti IT. A možná budou mít nějaké zajímavé připomínky. A nicméně Eh, dnes nevidíte úplně typickou schůzi. Eh, často také diskutujeme, nejenom, že máme prezentace. Eh, vítám také Evelyn Gepard, která byla spravodajskou, spravodajkou pro směrnici o službách a která nakonec měla na starosti také legislativní návrh týkající se vzájemného hodnocení. A za chvilku přejdeme ke slyšení Nejdříve předáme slovo odborníkům, abychom si vyslechli eh, připomínky k vašich prezentacím. Eh, kolegové také budou mít příležitost se vyjádřit. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké připomínky k prezentacím. Eh, předpokládám, že s námi jako zástupci komise zůstanete celou dobu. Nicméně doufám, že to budete do té doby, než na konci po prezentacích odborníků bude diskuse. Chtěl bych eh, také uvítat Pamelu Branta, která je odpovědná za toto téma. Eh, dostanete slovo za nedlouho. Paní eh, Bramter je vedoucí oddělení, které je odpovědné za vzájemné hodnocení podle směrnice o službách. Je zde celá řada členů jejího týmu Ehm, byli v našem výboru mnohokrát v minulosti. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Za nedlouho vám předám slovo, nicméně nejdříve bych eh, chtěl říct, chtěl říct několik slov na úvod, nebo několik já, ale naše zpravodajka Malkorzata Hanzlik, takže jí předám slovo, než začneme s tou hlavní částí semináře. Dobrý den, dámy a pánové. Srdečně vás vítám. Jsem velice ráda, že dnes můžeme hovořit o tématu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Je to něco, co bylo poprvé předepsáno právě ve směrnici o službách. Je to nový způsob práce pro členské státy? Jsem velice ráda, že o tomto tématu hovoříme, protože směrnice o službách je takovým dítětem výboru IMCO. Víte, že jsme již mnohokrát hovořili o této směrnici. V nedávné době jsme o tomto tématu hovořili v souvislosti se zprávou paní a se zprávou o implementaci. Doufám, že ta zpráva, kterou připravuje, přispěje a k další diskuzi o implementaci této směrnice. Vzájemné hodnocení bylo ve směrnici o službách předepsáno a myslím si, že je důležité připomenout, že vzájemné hodnocení se netýká všech ustanovení směrnice, nicméně pouze vybraných ustanovení. Tato ustanovení se týkají především aktivit společností nebo poskytovatelů služeb. Hovoříme zde o článcích 9, 15. Týká se to také multidisciplinárních aktivit a týká se to také přeshraničních služeb. A tak, jak je stanoveno v článku 16 směrnice. Když hovoříme o vzájemném hodnocení, hovoříme o článku 31. Proces vzájemného hodnocení začal po dokončení implementace směrnice a trval v průběhu celého roku 2010. Evropská komise v lednu 2000 v lednu publikovala dokument týkající se vzájemného hodnocení a rovněž stanovila kroky, které chce učinit v blízké budoucnosti. Doufám, že zástupkyně Evropské komise nám k tomu dá více informací. Eh, máme k dispozici celou řadu dokumentů Evropské komise, eh, které vyplývají z dokumentů, které jim dali členské státy. Eh, tyto dokumenty se soustředí na nejrůznější aspekty postupu implementace této směrnice. Dnes nám jde o to, abychom hovořili o vzájemném hodnocení a o organizaci tohoto postupu vzájemného hodnocení. Zároveň na druhou stranu i nám jde také o to, abychom se hluboce zamysleli o postupu vzájemném hodnocení a o jeho přínosu pro vnitřní trh. To je důvod, proč má dnešní workshop dvě části. Když jsme hovořili o aktu o jednotném trhu, zdůraznili jsme eh, důležitost prohlubování jednotného trhu a také jsme zdůraznili, jak zásadní je postup vzájemného hodnocení pro prohlubování vnitřního trhu. Jsem velice ráda, že si dnes eh, vyslechneme hlasy Evropské komise eh, místních samozpráv. Ale Malcolm Harbour zmínil na začátku, že několik zaměstnanců, eh, několik zástupců, zástupci zaměstnanců, stejně tak jako zástupci dalších, bohužel nebyli schopni dorazit. Když jsme vypracovávali seznam účastníků tohoto slyšení. Chtěli jsme zajistit, aby zde byly zastoupeny některé země pracující v klastrech a také země, které měly různé postoje k implementaci směrnice. Doufám, že zástupci Polska a Francie nám představí celé spektrum své práce, pokud jde o vzájemné hodnocení. Vyslechli jsme si prezentace některých kolegů. Doufám, že eh, kolegové, kteří měli prezentace, se budou účastnit i další diskuze. A doufám, že padne celá řada otázek. Dámy a pánové, přeji vám plovnou diskuzi, děkuji za pozornost a doufám, že tato diskuze prohloubí naše znalosti v oblasti vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Děkuji, za to. za vaši iniciativu a doufám, že to, co dnes odpoledne se dozvíme, se bude odrážet také ve vaší zprávě, o které bude hovořit celý výbor. Jak budeme postupovat? Máme dvě části dnešního slyšení. První hodinu budeme hovořit o postupu vzájemného hodnocení, o zkušenostech, výsledcích a dalších krocích. A v druhé části budeme hovořit o něčem, co se zmínilo také v naší studii. Budeme hovořit o tom, jak efektivní je tento nástroj pro zlepšení fungování vnitřního trhu. Už jsme um, něco k tomu slyšeli od um, expertů, kteří vypracovali studii, a, ale doufáme, že se dozvíme něco také od dalších odborníků. Doufám, že budou upřímní v tom, co si myslí o celém procesu, jak by mohl být zlepšen a tak dále. Jak jste slyšeli, v aktu o jednotném trhu komise se navrhuje, aby postup vzájemného hodnocení se týkal také dalších aspektů vnitřního trhu a dalších nástrojů pro prohlubování vnitřního trhu. Myslíme, že jedna z otázek studie byla, v jaké fáze bychom to měli udělat, jestli bychom to měli udělat ve fázi vývoje nebo um, ve fázi pozdější. Každý z vás by před sebou měl mít kopii programu a také kopie stručných životopisů odborníků. Dáme vám k dispozici také prezentace později. a informace pro ty, kteří, nás, kteří se na nás dívají na internetu. A celá řada informací a dokumentů bude dostupná na naší webové stránce. Takže eh, jak budeme postupovat? Paní Pamela Bramter zahájí diskusi, poté vystoupí paní Helen Mašár eh, z francouzského eh, ministerstva hospodářství. Dále zde mám, máme paní Anu Vil Štěpánkovskou. Měl jsem požádat Malgořatu, aby to vyslovila. Která je místo ředitelkou na Ministerstvu pro hospodářství z Polska právě přijela paní Anna Strandbake, eh, vymanila se z, ze sopečného prachu. Jsme velice rádi, že jste dorazila. Eh, známe vás eh, ze Švédska během švédského předsednictví. Dále zde máme paní Natalie Juan, která je zástupkyní regionu Brusel hlavní město. Dále je zde paní Sibyl Kudžat, která která nedorazí, ale poslala prezentaci a dále je zde pan Lukas Obendorfe. Nejdříve si vyslechneme paní Bramtr. Každý bude mít přibližně pět minut. Máme zde užitečný nástroj, a to jsou hodiny. A já předávám slovo paní Bramper, aby zahájila diskusi. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne všem. Já zastupuji komisi a budu tedy hovořit o naší skuteč, zkušenosti s tímto novým inovativním nástrojem. Dovolte pár slov o kontextu, ve kterém se pohybujeme. Jak už eh, řekl expert. Eh, to vzájemné hodnocení je eh, povinnost, která eh, vyplývá ze směrnice. Nevztahuje se na všechno v té směrnici, ale pouze na některá velmi konkrétní ustanovení, kde směrnice ponechává prostor pro manipulační prostor pro členské státy, například pokud jde po Mm, o zachování některých eh, překážek. V podstatě eh, se to tedy netýká transpozice. My jsme to eh, transpozice tedy také hodnotili, to vzájemné hodnocení se netýká tohoto procesu transpozice. Pro nás bylo důležité zaměřit se na to, jak členské státy postupovali při tedy rozhodování v rámci toho, toho mm, manipulačního prostoru a jaká bychom z toho měli učinit, eh, jaké bychom z toho měli učinit závěry, pokud jde o vytváření další politiky. Toto hodnocení již eh, proběhlo Hovořilo se například o omezení v přeshraničním styku a tak dále. To vše jsou důležité věci pro vytváření jednotného trhu v oblasti služeb. Měli jsme velmi jasný um, termín, která, který bylo nutné dodržet. Museli jsme předložit výsledky do roka, což znamená tedy do konce roku 2010. A pro nás to hlavní výzvou bylo to, jak k tomuto ambicioznímu projektu přistoupit v, této, v tomto velmi omezeném časovém horizontu a vzhledem tedy také k tomu velkému počtu požadavků, které jsme museli zanalizovat. My jsme měli 35 tisíc mm, příspěvků z členských států a měli jsme na to mm, vyhodnocení v podstatě pouze několik měsíců. A aby to nebylo eh, tak jednoduché, tak jsme také ještě museli zapojit další zainteresované strany do toho procesu, jak o tom hovořil eh, expert. A jak jsem tedy řekla, to vše jsme museli učinit v tom stanoveném eh, časovém horizontu. Členské státy spolupracovaly v jakýchsi skupinách, klastrech, eh, komise eh, jak si zorganizovala tuto práci ve skupinách, ale je nutné říci, že vše bylo tady na členských státech. Ty si sami řídili eh, ty procesy, diskuze probíhající v těch klastrech, v těch skupinách. Mm, to je eh, velmi nová metoda práce. Komise žádným způsobem, eh, jak se nikomu neříkala, jak by to hodnocení mělo probíhat. To si členské státy určovaly sami a sami si ten proces v rámci těch skupin řídili, kdy tedy porovnávali navzájem ty své systémy a kde diskutovali o tom, zda některá omezení eh, stále tedy ponechají v platnosti, či zda by ta omezení bylo možné zrušit, či najít nějaké jiné alternativní řešení, zkušenost třeba z jiného členského státu, které by mohl jiný využít. Expert ve svém příspěvku již řekl, že eh, jsme nezjistili v podstatě žádné významné důsledky či dopady, které by vyžadovaly, aby členské státy měnily své právní systémy. Ehm, dnes už je to tady těžké říct, ale my jsme viděli několik případů, kdy členský stát změnil názor a kdy provedl nějaké změny ve svém vnitrostátním systému. Neproběhlo to asi ehm, v mnoha případech, nicméně e, je to, je to něco, co se v tom procesu rozhodně objevilo. Pokud jde o konzultace se zúčastněnými stranami, to jsme do toho procesu, jak jsem tedy řekla, museli také zahrnout. Pro zúčastněné strany je velice složité eh, zanalizovat těch 35 tisíc eh, požadavků a bylo by velmi eh, složité zapojit je do diskuzí v těch skupinách. Takže my jsme to vyřešili tak, že jsme pro ně připravili dokument, eh, ve kterém byly informace o situaci v jednotlivých členských státech, jakési schrnutí těch diskuzí z, z diskuzí v těch skupinách a také v plenárních setkání. To jsme připravili eh, v červenci loňského roku a dali jsme jim tři měsíce, což nám připravilo jako rozumná doba na konzultaci, eh, tři měsíce na to, aby se k tomu vyjádřili. Tímto způsobem jsme tedy zorganizovali tu konzultaci. Bylo to podle nás eh, způsob, jak je mm, realisticky do toho procesu zapojit. Kromě toho, jak jsem již několikrát tady zmínila, ty termíny byly velmi napjaté a nějaké širší zapojení těch zúčastněných stran eh, by asi v těch časových termínech eh, bylo velmi obtížné. Proto jsme se tady rozhodli pro eh, tuto formu konzultací. Pokud jde o výsledky toho vzájemného hodnocení, expert již řekl, že je tedy, že hlavním cílem pro nás bylo eh, dívat se do budoucnosti. To bylo velmi správně řečeno. My jsme v našem eh, sdělení uvedli tedy závěr, že jsme identifikovali některá opatření a sektory mm, či omezení a sektory, na kterých je třeba ještě pracovat, protože členské státy tato omezení nezrušily a neexistují tedy důvody pro to, aby ta omezení byla nadále v platnosti a že se tedy v dalších krocích musíme zaměřit na tyto konkrétní věci. Hovořili jsme například o, o e, právních e, formulářích, o některých dalších právních problémech, se kterými se setkáváme. V tuto chvíli je tedy čas na fáze jak se, jak se asi hlubší analýzy, z níž by měly vzít podrobnější návrhy na e, to, jak budeme dále postupovat. Také jsme provedli testy výkonu, které nám umožní jakési testy e, v terénu toho, jak v praxi funguje kombinace několika právních norem. To také tedy eh, zešlo z toho procesu hodnocení a tyto kontroly budeme provádět ve spolupráci s členskými státy. A budeme dále tedy stavět na těch eh, dobrých eh, vztazích, které jsme si vytvořili. takže budeme sledovat jaksi fungování v praxi různých eh, právních úprav, včetně té směrnice o službách. Děkuji. Dostanete ještě eh, druhou možnost vystoupit. Eh, nebudu vám odečítat ten čas, o který jste překročila tu, tu dobu, kterou jsme vám vyčlenili, protože to bylo důležité, co jste řekla. V tuto chvíli bych chtěl tedy dát slovo dalším odborníkům, nejprve paní Mašartové, která je e, odbornicí z Ministerstva hospodářství ve Francii. Paní Mašartová, prosím. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Chtěla bych e, poděkovat Evropskému parlamentu i výboru IMCO za toto pozvání. Pro nás je příležitost to pohovořit o naší konkrétní zkušenosti z tohoto postupu, který mobilizoval členské státy během eh, deseti měsíců. Týkal se to přímo směrnice o službách. Stanovisko Francie, nebo jak to vidí Francie, je to pozitivní. Tento postup v hodnocení je přínosný, také se o tom zmínil pan Perže, pan Plan, eh, čili ten, myslím, zohlednil také naše stanovisko. Je to nástroj, který je novátorský, protože umožňuje členským státům, aby se spojili eh, nebo zapojili do postupu, eh, jak transponují nějakou směrnici. Je to opravdu novinka a to nám přijde velice zajímavé. Eh, co se týče této skupiny zájemného hodnocení, pokud bychom tuto skupinu neměli, tak bychom v podstatě se informovali pouze se zeměmi, které jsou na našich hranicích. Tady jsou běžné výměny stanovisek názorů a uh, je to tedy většinou bilaterální eh, výměna názorů, ale tento postup eh, nám umožňuje, abychom se vyjádřili mnohem šířeji. Myslím si, že tento postup vzájemného hodnocení eh, znamená sdílení informací v oblasti transpozice. Sdílení zkušeností jednotlivých organizací, nebo jak jsme konkrétně zařídili transpozici směrnice, jakým způsobem členský stát co možná nejlépe může transponovat směrnici. Například ve Francii jsme eh, vytvořili jako ministerskou skupinu, která byla zodpovědná za koordinaci práci. Byli tam jednotliví korespondenti eh, na jednotlivých eh, ministerstvech, které se zabývají otázkou směrnice. Čili je důležité, že jsme měli výměnu s jinými členskými státy a hovořili jsme o transpozici, a která byla díky tomu mnohem účinnější. Další věc, sdílení zkušeností, interpretace směrnice o službách. Pro Francii vzájemné hodnocení nám umožnilo potvrdit si ve většině případů naši volbu, kterou jsme učinili, co se týče této transpozice. Tento postup je také nástrojem nejlepší visibility. Když se díváme na eh, legislativu, která je díky této směrnici zrušena. Co se mění, novelizuje, zda je to také odůvodněné, či ne. Ten systém vzájemného hodnocení zdůrazňuje všechny tyto body a poskytuje nám informace, které jsou nesmírně bohaté, zajímavé, ale těžko je můžeme všechny úplně využít. jsou tady desítky různých eh, dokumentů, eh, které se týkají jednotlivých legislativních eh, opatření, které jsou uplatňovány v, v jiných členských státech. Čili možná je tady příliš mnoho informací, také je problém, že to musíme číst v jazyce toho druhého členského státu. Bohužel neovládáme 27 jazyků členské unie, takže to byl trochu problém. Dialog v rámci daného klastru, té skupiny a na plenárním zasedání byl nutný, abychom skutečně pochopili tu ohromnou masu informací, ten, ten nával, ten, to množství těch informací, které jsme měli před sebou. I když jsme měli tlumočení nebo překlady těchto materiálů, eh, minimálně tedy aspoň v angličtině, tak jsme nemohli maximálně využít eh, a nějak zhodnotit tyto informace. Možná by bylo eh, dobré zkrátit to hodnocení, nicméně je důležité, aby členské státy náležitě pochopili, jak eh, ta směrnice byla transponována v jiných členských státech, čili tam byl trošku problém s tou poskytnutou ehm, časovou lhutou. Co se týče výsledků vzájemného hodnocení tohoto postupu, také sdělení ze strany komise, je jasné, že tady jsou překážky, které stále přetrvávají. Před chvíličkou to zaznělo. Komise také navrhuje jednotlivé iniciativy, jsou oznámeny různé kroky, například zlepšit eh, výkonnost, potom také vodítko nejlepších praktik, eh, jak nejlépe eh, transponovat tuto směrnici, což bylo vysloveno během vzájemného hodnocení na plenárním zasedání. Čili myslím si, že všechny tyto kroky umožňují vést dialog mezi členskými státy, ale také mezi členskými státy a komisí. A já si myslím, že je to zcela zásadní pro budoucí podobnou práci. Uh, Děkuji za tento podrobný příspěvek. Myslím, že je eh, velmi zajímavé vidět to v souvislosti eh, přednášky, vystoupení eh, našeho experta. Dále paní Vil Štěpankovská, která se také účastnila toho procesu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem překvapená, že zde mohu, mohu mohu hovořit polsky. A, tak se omlouvám, já jsem nevěděla, eh, že tu ta možnost bude, takže budu hovořit eh, anglicky, protože jsem si ten, ten příspěvek tedy eh, připravila a omlouvám se tedy polským tlumočníkům, že nevyužiji jejich služeb. Nejprve bych chtěla říci, že pro Polsko byl byla celá tato zkušenost, celý tento proces eh, debat o eh, směrnici o službách a transpozice a také to vzájemné hodnocení opravdu velmi dobrou zkušeností. Eh, hodně jsme se z toho mm, naučili, poučili. Bylo velmi zajímavé vidět, jak jsou služby v jiných členských státech organizovány. Eh, vzájemné hodnocení byl pro nás velmi nákladný eh, proces, jak eh, časově, tak finančně. V té zprávě jsme to také zmínili. Když jsme společně debatovali, to množství práce, které jsme museli odvést, bylo opravdu veliké a všichni odborníci měli velmi mnoho práce s analýzou toho obrovského množství informací, vypracovávání zpráv, eh, jejich distribuci na další ministerstva, eh, která se tohoto procesu účastnila místní, mm, obcím a tak dále. To byla tedy taková ta celkově zhodnocená naše zkušenost. My jsme velmi vítali pomoc komise, tu jejich neviditelnou roku v průběhu toho procesu vzájemného hodnocení. Eh, opravdu jsme měli možnost hovořit eh, volně, eh, co jsme si opravdu mysleli a velmi jsme se navzájem od sebe naučili, velmi mnoho jsme se od sebe navzájem naučili. My jsme byli ve skupině s Německem, Německo je náš hlavní obchodní partner, náš jaksi hlavní cíl pro naše služby, naše, náš sousední stát. A pro nás tedy bylo velmi zajímavé dozvědět se podrobně, jak sektor služeb v Německu vlastně funguje. Jsme tak měli možnost lépe pochopit eh, problémy, se kterými se potýkají a také nám to umožnilo Eh, jak se lépe vidět, proč eh, to všechno není tak jednoduché. Teď chápeme ty důvody. To je hodnota tohoto eh, procesu, na kterou, mm, která vzešla tedy z tohoto procesu a na co nesmíme zapomínat. Jak to bude dál, ta, jak si to ta třetí otázka, kterou tu kladete? My jsme se o sobě toho navzájem hodně dozvěděli, ale je důležité také, co, jak s tím, jak se naloží komise. Co tím myslím? Bude důležité provést nějaké ekonomické posouzení provádění směrnice o službách. To je velmi důležité pro nás to bude velmi důležitá analýza. Jak jsem řekla, ten proces byl velmi komplikovaný, ta transpozice byla také velmi komplikovaná. Eh, vyžadalo to opravdu mnoho práce, kterou jsme museli vynaložit na to vzájemné hodnocení. A bylo by vhodné, bylo by dobré, abychom eh, tyto, jak si, tyto náklady eh, vyvážili hodnotou, kterou to přinese tak, aby opravdu vznikl přeshraniční trh. Já pracuji na ministerstvu hospodářství a jsem zodpovědná za nástroje eh, vnitřního trhu. A mm, já mm, nevidím mnoho příkladů, eh, eh, případů například pro Solvit. Poskytovatelé služeb zkrátka nepřekračují hranice. Eh, směrnice byla schválena v roce 2006, měli jsme eh, tedy tři roky na to, abychom ji uvedli do praxe. A moje osobní zkušenost eh, je tedy taková, že nevidím, že by došlo k nějakému velkému pokroku na trhu služeb. Takže bych, eh, kladu si otázku, proč je ta situace tedy taková, jaká je. Eh, Mnohokrát děkujeme za tyto užitečné připomínky. Myslím si, že na některé navážeme později, především na tu poslední připomínku. Dalším řečníkem je paní Strandbake ze Švédska. Srdečně vás vítám po další cestě, než jste očekávala. Jsme velice rádi, že jste dorazila, takže předávám vám slovo na pět minut. Mnohokrát děkuji. Děkuji výboru a děkuji panu Harbrovi za pozvání. Je skutečně velké potěšení tady mezi vámi být, abychom se podělili o naše zkušenosti s vzájemným hodnocením. Já jsem si nemohla vyslechnout předchozí prezentaci o studii kvůli vulkanickému prachu, ale jsem velice ráda, že zde jsem. Pokud je o Švédsko, my se domníváme, že tento postup přispěl k efektivnějšímu a transparentnějšímu transponování směrnice o službách. Nicméně musím říci, že jsme, byli, že jsme trochu váhali na začátku roku 2009, předtím, než eh, jsme měli ten postup. Nevěděli jsme, zda vzájemné hodnocení přinese odpovídající výsledky ta skutečnost, že jsme museli projít screeningem 27 členských států pro plus států e EHP, to, to znamenalo, že jsme museli eh, zhodnotit tisíce a tisíce eh, požadavků. Komise, myslím, měla 35 tisíc, eh, to bylo ve 23 členských jazycích členských států. A to bylo skutečně obrovské množství, byla to výzva. Ale Naštěstí se ukázalo, že ten proces nebyl tak děsivý, jak eh, jsme si mysleli, že bude. V posledním roce jsme viděli, že ten proces se prokázal jako efektivní a přišli jsme s matatelnými výsledky. Jak řekla komise, vzájemné hodnocení z našeho pohledu mělo vliv na vnitřní trh ve Švédsku. Národní zpráva byla vyzvána, aby zhodnotila požadavky z pohledu vnitřního trhu. My se domníváme, že eh, tato, tento postup eh, umožnil dialog mezi členskými státy, vedl k transparentnosti a také pomohl eh, identifikovat osvědčené postupy v oblasti regulace. Pokud jde o výsledky, kterých jsme dosáhli, vítáme ten dokument, který publikovala komise v tomto roce odráží diskuse odborníků a zdůrazňuje oblasti, které se zaslouží další pozornost. Vítáme, že je třeba více se soustředit na některé aktivity provozovatelů, poskytovatelů služeb. A další otázka je jsou testy um, ekonomické potřeby. Některé členské státy tento postup uh, aplikují navzdory ustanovením směrnice o službách. Pokud jde o následné kroky po implementaci směrnice o službách, výsledky vzájemného hodnocení ukazují, že uh, jsou důležité další iniciativy. S ohledem na to, Vítáme závěry rady z března tohoto roku, pokud jde o odvětví služeb. Dále je zásadní, abychom udrželi tu dynamiku eh, směrnice o službách, eh, tak jak je v současné době. Váz, vážíme si toho, že se výbor tímto tématem zabývá. Děkuji. Mnohokrát děkuji. To byly skutečně zajímavé připomínky. Myslím, že se ještě vrátíme k tomuto tématu těch eh, rezervovaných odvětví eh, či profesí a k těm vyhrazeným profesím a odvětvím a ke kvalifikacím. Eh, dále bych chtěl přivítat někoho, kdo nepřijel tak zdaleka. Je to Natalie Juan, která je zástupkyní regionu Brusel, hlavní město. Ne, já jsem přijela z Paříže, takže ráda bych eh, poděkovala výboru IMCO, že vyvinulo tuto iniciativu, že hovoříme o těchto myšlenkách a že máme možnost poskytnout zpětnou vazbu a ze strany národních zástupců. Na úvod eh, bych tedy chtěla zdůraznit, že region hlavního města Brusel jako takový nemá oficiální stanovisko k tomuto postupu, čili je to skutečně osobní názor a budu hovořit v první osobě jednotného čísla. Také bych chtěla zdůraznit, jak postupujeme v Belgii. Je to federální stát, čili transpozice této směrnice o službách byla zavedena, protože ten postup vzájemného hodnocení, který byl proveden, neřešil otázku způsobu, ale spíše prodloužení a ehm, zavedení této směrnice. Čili každý je za svůj region tedy zastupoval eh, tuto oblast z hlediska převedení. Vytvořili jsme takovou platformu Čili formálně jsme se bohužel v Belgii mezi jednotlivými subjekty nekoordinovali, co se týče postupu transpozice směrnice, tak to tedy vypadalo i v rámci toho vzájemného hodnocení. Co se týče samotného postupu, tak nás dohromady bylo osm okolo stolu, takže nakonec jsme v podstatě zastupovali tři regiony a federální úroveň která zastupovala naše úřady. Co se týče samotného klastru, tak eh, jsme tam měli Lucembursko, Francii, Liechtensteinsko a Nizozemí. To znamená, my jsme byli jediná země, eh, která byla zastoupená i na různých nebo jiných úrovních eh, moci. Čili nebyly tam pouze federální, ale i ty nižší orgány. Abychom zajistili postup transpozice a tedy postup vzájemného hodnocení, tak eh, byla vytvořena taková skupina ad hoc v rámci Bruselu, eh, hlavního města, spolu s kolegou, tedy dva, jsme pilotovali celou koordinaci v rámci tohoto postupu vzájemného hodnocení. Bylo tedy důležité vytvořit určitou síť eh, získání informací. Eh, musím říct, že to byl, byla práce na plný úvazek, abychom zajistili tento postup při transpozici a postupu zemného hodnocení. Já si myslím, že je tedy důležité i zdůraznit tuto eh, věc, protože pro nás to byl ohromný nárůst práce. Myslím si, že o samotném postupu vzájemného hodnocení můžeme říci, že pro tento region to byla celkem pozitivní zkušenost. Znamená to, eh, že evropská politika a jak je prosazována, eh, ne bere v potaz, jak se tato politika prosazuje na úrovni regionu. A jak to funguje možná v jiných federálních státech, na, kde máte různé úrovně um, vlády. Čili pro nás to byl velice významný a zajímavý prvek. Transpozice postupu vzájemného hodnocení nám umožnilo vytvořit eh, určitý, určitou síť, kde jsme se vzájemně informovali o tom, jak funguje vnitřní jednotný trh, také z hlediska samotné zprávy. Chtěla bych eh, pohovořit eh, o práci samotné. Tato pedagogická práce musí být udělána také interně v rámci eh, kolegů, kteří spolu spolupracují. Myslím si, že ten postup jako takový byl dobrým postupem, protože my sami jsme museli projít takovou eh, fázi, kdy jsme se s kolegy vzájemně poučovali, také jsme se měli možnost setkat s evropskými kolegy. Co se týče problémů, tak tady jsou pochopitelně velké jazykové problémy, protože ne všichni, kteří pracují na eh, regionální úrovni, jsou schopni eh, pracovat eh, v angličtině, čili to je někdy pro nás trochu problém. Co se týče výsledků, tak tady je otázka regionálních kompetencí. Jedná se o nástroje v oblasti životního prostředí, stavebnictví, cestovního ruchu, především nařízení v oblasti cestovních kanceláří a také eh, soukromých eh, zaměstnání. To byla hlavní náplň, o které jsme se bavili spolu se svými kolegy. Ano, myslím, že musím také zdůraznit, že pro nás nebylo úplně jasné, jak komunikovat o nařízeních, které o kterých se stále ještě u nás hovoří, třeba na úrovni ministrů, na úrovni regionálních parlamentů. Pochopitelně, kdybychom tady byli skvělí žáci, tak nebylo pro nás možné se úplně zapojit do tohoto postupu. ta situace byla trochu jiná eh, se zástupci těch jiných zemí. Pro nás tedy ta výměna informací z tohoto hlediska, těch různých eh, úrovní samozprávy a vlády, byla obtížná. Jak tedy zaznělo, eh, z úst odborníků, kteří hovořili o tom globálním dopadu tohoto postupu, dovedeme si představit, že bychom mohli udělat určitou změnu ehm, v našem postupu, ale už je pozdě. Prostě ta rozhodnutí byla přijata a těžko můžeme něco zpětně měnit. Možná si můžeme vzpomenout, že tam byla nějaká dobrá myšlenka, ale ty věci jsou již eh, rozhodnuty. Nicméně, aspoň si vytvoříme určité know-how, eh, když to nebylo úplně snadné. Také když se provádí tento postup v rámci samotné transpozice, tak v našem případě to bylo příliš brzy na začátku celého postupu, ale co bych chtěla zdůraznit, skutečnost, že postup v hodnocení a zavádění eh, této směrnice je přínosný z hlediska stabilizace, koordinace ekonomie v rámci daného regionu. Čili zcela jistě došlo eh, k zvýšení povědomí o tom, jak to funguje na té evropské úrovni. Ah, Děkuji za eh, všechny tyto eh, vaše sdělené zkušenosti. Myslím, že budeme mít ještě trochu času na dotazy z publika a také na, nezapomínejte na otázky pro pana profesora eh, Baršeho. Paní eh, Gerhartová a paní Hanzlíková jistě mají několik eh, otázek, takže já bych nejprve dala slovo paní Gerhartové, která je zpravodajkou k této zprávě. Já, ich, ich höre erstmal... Ano, já jsem napjatě poslouchala. Chtěla bych se totiž trochu vrátit zpět a chtěla bych připomenout, že Evropský parlament byl velice skeptický, pokud jde o tento systém vzájemného hodnocení, jak ho původně navrhla Evropská komise. Parlament jako celek to vyškrtnul a členské státy to poté do směrnice opět zahrnuly. Takže jenom abyste věděli, jaký, jak, jak vypadala celá ta historie. Jeden z důvodů, proč jsme byli trochu skeptičtí, um, tento důvod vyplývá z různých zpráv. Ehm, tento důvod byl, že to znamená velkou ehm, byrokracii, že s tím jsou spojeny náklady a hodně práce a ptali jsme se, jestli eh, s ohledem na to je to skutečně něco smysluplného, nebo jestli neexistují jiné nástroje, které by bylo smysluplnější. A nyní eh, slyším, že zkušenosti jsou velice pozitivní, že se jeden od druhého mnohé naučil. A pokud k něčemu takovému došlo, myslím si, že je to eh, velice pozitivní věc, kterou zde máme. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co řekla paní Joan. Jak to bude dále pokračovat za 2, 3, 4 roky? Řekla jste, že lidé mají teda nové zkušenosti, že vědí, jak by to mohlo dál pokračovat. Nicméně, jak to bude vypadat za pět let, až tu ti lidé nebudou, až tam nebudou pracovat, kdo si bude pamatovat, co se stalo. A je to něco, co lidé budou vidět tedy dlouhodobě, anebo co se předává, anebo to za pět let budou vidět jenom ti lidé, kteří do toho procesu byli zapojeni. A jestli jsem z těch dokumentů, které jsem dostala, to pochopila správně. Existují některé členské státy, kde to prováděla sama ministerstva. A to znamená, že by zde tato dlouhodobá paměť mohla být. Nicméně existují také členské státy, které do toho zapojili externí lidi, aby tuto práci odvedli. A mě by tudíž zajímalo vědět, jak to vidíte co by v této souvislosti bylo smysluplnější, který z těchto dvou přístupů. A druhá otázka, já jsem se rychle podívala na ty dokumenty, které jsme dostali. A já mám štěstí, že pan Oberndorf poslal svůj dokument v Němčině, pro mě je to velice praktické. Ale v tomto dokumentu se praví přesný opak toho, co jsem doposud slyšela. Je skutečně velice škoda, že pan Oberndorfer zde není, protože budu citovat jednu větu v prvním odstavci jeho projevu, a, že a, Provedené vzájemné hodnocení v kontextu směrnice o službách se podle celé řady účastníků prokázalo jako naprosto byrokratické a neefektivní. Takže to je naprostý opak toho, co jsme zde slyšeli od ostatních. Takže mě by zajímalo, jak je možné, že eh, z tohoto vzájemného hodnocení vyplývají tak různé zkušenosti. A na to se navazuje ještě další otázka na všechny odborníky. Co my jako Evropský parlament, který eh, co my jako Evropský parlament eh, v, můžeme udělat pro ten proces, proces zájemného hodnocení a screeningu. Eh, je důležité, aby zde existovala spolupráce s těmi, kterých se to eh, dotýká. Eh, nejenom, aby zde byla spolupráce mezi úřady. Takže eh, do jaké míry byly právě konzultovány zaměstnanci, ale také poskytovatelé služeb do jaké míry byly zohledněny jejich zkušenosti. Protože e, to, čeho jsme chtěli dosáhnout, bylo, aby existoval volný pohyb služeb, aby existovala možnost pohybovat se po Evropě pro poskytovatele služeb, ale zároveň, aby byla dodržována aby byly dodržovány zákony. Takže e, my jsme chtěli sladit tyto různé aspekty. A já jsem doposud neslyšela e, dostatek informací o tom, e, jak se to s tímto sladěním má, takže k tomu bych si ráda něco vyslechla. Předáme slovo později expertům, ale nejdříve paní Hanzlik má také nějaké připomínky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat všem řečníkům. Myslím si, že A tento postup je nesmírně zajímavý. Toto vzájemné hodnocení můžeme, zdá se, zhodnotit pozitivně. Mám dojem, že to přispělo k tomu, aby se vyměnily osvědčené postupy, Byl to také postup, který byl naprosto nový, ale myslím si, že můžeme říci, že díky tomuto postupu budeme schopni zavádět inteligentnější legislativu, která bude pozitivní pro aktéry na našem trhu. Zdá se, že členské státy mají pozitivní zkušenost s tímto vzájemným hodnocením. Ale mám ještě nějaké otázky na ty, kteří dnes měli prezentace, čestně Evropské komise. Moje otázka číslo jedna je následující. Proces vzájemného hodnocení proběhl po implementaci směrnice. Je pravda podle vašeho názoru, že tento model přispěl k odhalení eh, hranic této směrnice nebo omezení této směrnice? A myslíte si, že by bývalo bylo lepší, aby ten eh, postup hodnocení eh, byl zahájen dříve, aby měl vliv na tu kvalitu transpozice směrnice? Také bych se chtěla zeptat zástupce členských, členského státu, co si myslíte o tom složení klastrů. Myslíte si, že by ta práce v klastrech byla jiná, pokud by složení bylo odlišné? A měly členské státy nějaký vliv na rozdělení klastrů nebo na výběr klastru? A dále bych se chtěla zeptat Evropské komise. Chce Evropská komise využít výsledky vzájemného hodnocení Chápu, že tento postup vzájemného hodnocení pomohl Evropské komisi, aby měla více informací o situaci v jednotlivých členských státech. Nicméně pomohlo to Evropské komise v tom, komisi v tom, aby dospěla k závěru, že ta směrnice byla implementována řádně. A chce, pokud ne, chce komise zahájit řízení proti členským státům, které tuto směrnici neimplementovaly řádně? mě by zajímalo, jestli eh, Evropská komise chce zahájit takovéto řízení. Takže mnohokrát eh, děkuji, ještě jednou děkuji odborníkům za velice zajímavé prezentace. Uh, jestli bych já mohl říci něco, jsem stínovým zpravodajem a a byl jsem stínovým zpravodajem ke zprávě paní Gebhardové o původní směrnici o službách a zajímám se také o tento současný návrh. My sledujeme také zájmy nevládních zástupců. Nicméně v té zprávě o vzájemném hodnocení existovaly určité otázky týkající se transparentnosti celého postupu. Byl to do značné míry, míry mezivládní postup. Říkáte, že jste měli dobré kontakty mezi sebou a v některých eh, případech se zdá, že zainteresované strany považovaly ten postup za problematický. Bylo těžší pro ně se do něj zapojit. Nicméně, ještě na rozdíl od toho, co říkala paní eh, Hanslik, eh, existoval pocit, že ten celý postup začal příliš brzy protože eh, vzájemné hodnocení podle některých probíhalo příliš brzy a někteří odborníci to zde také zmínili. Zdá se, že některé členské státy možná ještě eh, nestihly využít všech těch možností, které vyplývají ze směrnice o službách. Možná je to spíše psychologická záležitost než praktická záležitost. Ale zásadní je tedy otázka zapojení zainteresovaných stran a transparentnosti. Protože existují některá z profesní združení, A tato profesní združení mohou mít problémy v některé zemi, nik, nikoli v jiné zemi. A to je samozřejmě zásadní, pokud hovoříme o praktické aplikaci směrnice o službách. Takže mě by zajímalo, jestli s tím máte nějaké zkušenosti. Máme nějaké další otázky? Pan Šváb, ještě někdo další? Takže pan Šváb poslední otázka a poté předáme slovo odborníkům. Ano, nejdříve bych se chtěl omluvit, pane předsedo, že jsem telefonoval, ale bylo to naléhavé. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co napsal pan Oberndorf ve svém písemném vyjádření. Hovořil o tom také paní Gebhardt. Jestli to správně chápu, zmiňuje především otázku, zda tento postup může být využit také v jiných oblastech. A on ehm, říká, že nikoli, protože to představuje eh, velké eh, náklady, jsou na to potřeba eh, velké zdroje a není to nutné ve všech případech, ve všech oblastech. Ale k tomu, co řekla zástupkyně z Polska, je jasné, že směrnice o službách nebyla z emocionálního hlediska jednoduchá. A nyní existují některé problémy týkající se a transpozice této směrnice. A já si myslím, že eh, jestliže zkušenosti z tohoto vzájemného hodnocení jsou pozitivní, je to skutečně eh, dobrý krok kupředu. A mě by zajímalo, jestli se tento postup nějakým způsobem odrážel také na veřejnosti. Jestli e, tedy tato věc nebyla řešena čistě jenom v úřadech, jestli se do toho nějakým způsobem také veřejnost zapojovala, nebo jestli o tom byla informována, nebo jestli to čistě byl uzavřený postup. Um, Dobře, možná požádáme o reakci naše odborníky, půjdeme opačným směrem. Takže možná požádám paní Brampton, aby se k tomu vyjádřila. Můžeme se dostat potom k dalšímu bloku. V první řadě by ale bylo asi zajímavé, aby buď pan Plán nebo Berže pohovořili o tom, do jaké míry to také zapadá do jejich eh, práce, jestli některé ty otázky eh, mohou zodpovědět, čili potom začneme jednotlivými zástupci, paní Meršo a ostatní. Nejdříve pan profesor Berže, prosím. Děkuji, pane předsedo. Byli jsme součástí celého úkolu a na úvod bych chtěl odpovědět eh, na otázku paní Gebhardt. Také to zaznělo eh, od zástupkyně eh, Bruselu, hlavního města. Jak můžeme tedy využít tento typ postupu vzájemného hodnocení? Přijde mi, že ve směrnici o službách postup se zaměřuje pouze na dvě otázky, které jsou permanentní, které se týkají evropských institucí, především komise, která musí, eh, je strážcem smluv a eh, zdá se, že bychom to mohli opakovat eh, v oblasti stávajících nebo budoucích služeb, čili mohli bychom toto cvičení v podstatě řešit v oblasti legislativy nebo soudnictví v celoevropské fázi, a nebo v oblasti multiaktivity nebo reaktivity. Tady víte, že Tady probíhá velká diskuse, vzniklo určité napětí, čili tady je zapotřebí, aby došlo k zblížení z hlediska jednotlivých profesí, aby tedy se lidé neuzavírali sami do sebe. Já si myslím, že je důležité eh, využít této iniciativy a v zásadě je to tady na komisi, která by měla konkretizovat do určité míry výměnu těchto informací, názorů, zkušeností eh, ze strany těch národních eh, zástupců jednotlivých zpráv a přijít s novým návrhem. Buď se tady prodlouží ta směrnice, anebo se to dostane do úplně jiné oblasti. Čili v tuto chvíli mně přijde, že tady je ta eh, síla iniciativy, ta možnost a tady je na komisi, jakým způsobem tuto iniciativu využije. Za druhé, nebo druhá otázka, na kterou chci odpovědět, eh, to říkala paní Hanslik. Otázka, zda to bylo předčasné nebo ne. Také, že se vlastně hovoří teoreticky o tom, jak tato směrnice byla transponována. Eh, ve skutečnosti to byl takový mix, takový eh, směs v tomto postupu. Proč? Protože někteří eh, to dělali spožděně, některé české státy byly naopak vepředu oproti jiným, někteří zaostávali. Eh, z těch reakcí jsme vyrozuměli, že každopádně všechny členské státy mohly profitovat ze zkušeností států, které byly předu, které Čili to úplně nezapadlo do toho scénáře, tak jak si to lidé představovali, protože eh, ne všechny státy přesně se řídily tím postupem a nepostupovali schodně. V každém případě nesmíme zapomínat na to, že postup vzájemného hodnocení v zásadě a možná k tomu mohou jednotliví lidé říci víci. Jsou to v podstatě tři otázky, které jsou eh, relativně dané. A není to otázka celé transpozice. Představuji si, eh, že v rámci diskusí jste se dostali i nad rámec eh, transpozice této směrnice, bavili jste se obecně o této otázce, ale to nebyl ten úkol, to nebylo to zadání. Jakmile se zavádí transpozice, jaké oblasti jsou otevřené, co nově se otevírá a jak můžeme tedy postupovat. Na závěr otázka ze všeobecnění tohoto postupu. Myslím, že to je podruhé, co zazněla tato otázka, čili v tuto chvíli mám pocit, že jsem na to odpověděla, takže děkuji. Concernant les questions relatives à la transparence. Se týče transparentnosti, zcela jistě postup zemného hodnocení nebyl úplně transparentní. Komise vydala sdělení a vysvětlovala, co se vlastně stalo. Všechny zainteresované strany v podstatě vytvářel určitou nelibost vůči této transparentnosti, protože eh, ta zasedání probíhala v rámci těch klastrů a diskuse mezi českými státy byly relativně otevřené. Možná eh, tady komise by mohla změnit tento přístup. Další zainteresované strany, které byly přítomné nebo které by byly přítomné, by mohly přispět eh, k otevřenosti a k tomu nedošlo. Čili zcela jistě bylo užitečné, že jsme, by bylo, ty jednotlivé zainteresované strany by mohly aspoň sledovat, jak ta setkávání probíhají, čili to by přispělo k nedostačující transparentnosti. Provedli jsme takovou studii, Ptali jsme se jednotlivých za, zainteresovaných stran, nejen tedy těch, kteří souhlasili s tím, že odpoví Evropské komisi, nebo kteří se neúčastnili se samotné konzultace. A vyplývá z toho, že zainteresované strany v podstatě mají různý názor na nedostatečnou transparentnost. Jednak jsou tady asociace, které jsou již etablovány na e- evropské úrovni, tak ty hovořili o transparentnosti, protože byla tady konzultace na národní úrovni, ale v podstatě potom hovoří, že v rámci tohoto postupu byla nedostatečná transparentnost. Naopak eh, tady jsou asociace, které nejsou úplně za, e, zastoupené v evropském měřítku, ale na národní eh, úrovni a ty nebyly konzultovány. Pochopitelně tyto asociace kritizují vysoce nedostatek transparentnosti celého postupu. Čili tady to trošku záleží, s kým jsme hovořili zcela jistě někteří eh, chtěli a měli možnost sledovat, jak ta diskuse probíhá a jak se rozvíjí Aspoň mohli sledovat, jak ty informace se vyvíjejí. A dále otázka důvěry a důvěrnosti na úrovni členského státu nebylo úplně jasné, zda třetí strany se mohou zúčastnit této vyměny názorů. Ano, co se týče transparentnosti, opět region vidí eh, tento postup vzájemného hodnocení jako určitou práci mezi vládní a Transparentnost eh, podle mého názoru byla zaručena v rámci běžných demokratických pravidel, to znamená, byl tam parlament, byla tam rada a probíhaly tam eh, běžné konzultace. Nechtěli jsme zavést nějakou speciální konzultaci, kterou bychom použili v rámci eh, tohoto postupu zemného hodnocení, co se týče mezi vládních konzultací. Co se týče klastru, tak Tady byl klaster, který fungoval předtím, než bylo plenární zasedání. Eh, Snažili jsme se úzce spolupracovat eh, se sousedními eh, státy, což je také naplnění ducha této směrnice, protože se poskytují služby právě především v těch sousedních zemích. Takže ti, co byli členové toho našeho klastru, tak všichni to našli velice logické rozhodnutí. Nicméně Tady je věc, a během tohoto klastru možná, je to taková kritičtější poznámka, týká se to možná současné situace, politické situace v Belgii a jak zavádíme směrnice na naší úrovni v tuto chvíli. Máme legislativní radu a myslím si, že komise měla být přítomná a měla zajistit určitou výměnu v rámci našeho státu. Čili přítomnost komise někdy změnila trochu dynamiku. A často komise se ujala slova v rámci celé diskuse jako pozorovatel, ale pochopitelně okamžitě říkala své interpretace jednotlivých opatření, rozhodnutí, co se týče jednotlivých států a mně případ, přišlo, že to nebylo to pravé místo že se mělo počkat až na to plenární zasedání, kde komise měla vyslovit svůj názor k těm jednotlivým postupům. To je tedy mé stanovisko. Dále, co jsme probírali v rámci té skupiny toho klastru? V zásadě to byly postupy, podmínky, sdělení komise v rámci tohoto postupu, zároveň hodnocení a ten prioritní sektor byl jasný, například eh, to byly služby poskytované podniky, cestovní ruch eh, a tak dále. Čili tady byly jasně dány služby jednotlivých sektorů, také v oblasti životního prostředí. Eh, dále soudní otázky. Pochopitelně nemůžeme hovořit, nebo hovořili jsme o konkrétních eh, otázkách, například chemických látek a tak podobně. To byla jedna věc. Často je pravda, že došlo k určitému matení pojmu, protože na jedné straně jsme se bavili o transpozici a účinnosti. My jsme se zaměřovali především možná na tu soudní stránku věci, proč ne, A otázka, co dál? Pozitivní je, že jsme vytvořili určitý know-how, že se snažíme stabilizovat určitý postup, že to musíme zohlednit nejen jako iniciativu komise, ale také určitou politickou vůli, která by měla být projevena na úrovni národních států. Děkuji. Možná paní Šepanovská. Please use my first name, it's much easier, it's A klidně a používejte moje první jméno, je to Bill a to je jednodušší. Já bych chtěla hovořit o té otázce zainteresovaných stran a transparentnosti v vzájemném hodnocení. Myslím si, že bychom se mohli zamyslet nad tím, že by existovalo vzájemné hodnocení v, celé, v celém tom období transpozice, že bychom se setkávali s administrativou jiných členských států a hovořili o opatřeních transpozice ve chvíli, kdy ten proces ještě probíhá. Protože když si vyměňujeme zkušenosti, vidíme, jak složité jsou jiné, nebo jak fungují jiné právní systémy a naopak vidíme i podobnosti. A můžeme si vyměnit, vyměnit zkušenost. Podle mého názoru by to mohlo velice pozitivním způsobem ovlivnit celý proces, pokud jde tedy o transpozici. A pokud je vzájemné hodnocení, tak jak tomu bylo u směrnice o službách po transpozici, Potom, co nám chybí, je ta viditelnost pro zainteresované strany, tedy pro společnosti, pro zaměstnavatele a zaměstnance. Interně jsme o tom hovořili a skutečně by bylo lepší, kdyby jsme na schůzích klastrů a si mohli vyměnit zkušenosti, hovořit o problémech a s těmi, kteří eh, vytvořili tu legislativu. Tato legislativa byla vytvořena na, na, evropské úrovni a poté byla transponována eh, na národní úrovni. A já se domnívám, že by to podpořilo porozumění a že by to také vedlo k lepší legislativě v budoucnosti. Pokud je o otázku pana Švába, A ta otázka se týkala zkušenosti práce v klastrech. My jsme spolupracovali s Německem a nyní výsledkem je, že e, se navzájem lépe známe a že můžeme nyní vysvětlit některým společnostem, zaměstnancům či zaměstnavatelům, a proč některé Eh, věci fungují specifickým způsobem a můžeme jim pomáhat. Takže tato eh, administrativní spolupráce při vzájemném hodnocení je nesmírně hodnotná, protože my jako eh, zpráva poté musíme řešit problémy lidí, problémy jednotlivých společností. Takže takováto spolupráce v klastrech, především v klastrech zemí, které spolu sousedí, které spolu hodně obchodují. To je skutečně hodnotná zkušenost, která přináší eh, dobré výsledky do budoucna. Euh, Takže chtěla jsem říci několik eh, poznámek Myslela jsem, že budu o nich hovořit v tom druhém bloku. Vrátím se k tomu. Především je to otázka transparentnosti v rámci všech partnerů, těch zainteresovaných stran. Možná k otázce paní Gebhardt, co se stane dál během tří, čtyř let? Jak můžeme využít vše, co jsme se dověděli v rámci tohoto postupu? možná stanovisko Francie k tomuto bodu. Je tady celá řada pracovních dokumentů, které díky tomu vznikly v rámci klastru i na plenárním zasedení, čili je tady řada písemných dokumentů, které tady zůstávají i dál, čili to je další zdroj. Z naší strany francouzští odborníci, kteří se zúčastnili tohoto postupu, tak opět vědí, co se řeklo v rámci této skupiny, čili jsou i upozorněni na to, co říkají ostatní a vědí více. Členské státy se vydaly stejnou cestou, ale Francie se rozhodla, že vytvoří takovou pracovní skupinu v rámci Ministerstva hospodářství a financí, taková ad hoc skupina, byli to jiní lidé, než kteří eh, dělají transpozici, ale byla to taková skupinka, která byla strážcem, ne tedy smluv, ale směrnice o službách, což už taky něco znamená. A během, ty tady se zúčastnili eh, tohoto postupu. Uh, Mrs. Thank you. I've just realized that I have Swedish in- Ehm, děkuji, já jsem právě zjistila, že tu máme švédské tlumočníky, takže budu pokracovat eh, švédsky. Mnohokrát děkuji. Na úvod bych chtěla odpovědět na otázku paní Gepard a také na otázku francouzské kolegyně, jak to v budoucnu půjde dále. To je velice zásadní otázka také pro práci, kterou jsme odvedli my. Ve Švédsku se domníváme, že musíme chápat, že ta ustanovení směrnice eh, nemohou být chápána jenom u nás, ale také v organizacích. A to znamená, že my musíme odvést eh, mnohem více práce než do posud. A musíme tu věc posunout dále. Eh, měli jsme podobnou strukturu jako ve Francii, měli jsme malé Eh, malé oddělení, které pracovalo na transpozici této směrnice. Eh, toto oddělení bude trvat i nadále. A budeme se starat o to, aby všichni dobře chápali, eh, o co ve směrnici jde, jak vypadají jednotlivá ustanovení. Dále, pokud jde o organizace zájmových skupin, to je důležitá věc. My jsme se brzy rozhodli, že tyto zainteresované strany zahrnu, zahrneme do hodnocení. Pro nás to byl důležitý krok. Měli jsme specifickou skupinu zástupců spotřebitelů, zástupců zaměstnanců. Byli tam také zástupci zaměstnavatelů. Tato skupina se pravidelně schází a účastnila se také vzájemného hodnocení. Už od počátku jsme se jich ptali na to, jaké problémy a mají v souvislosti s vnitřním trhem pro služby. A eh, říkali jsme si, že eh, se, ze spolupráce s nimi by mohla vzejít eh, celá řada podnětných návrhů. My tyto zástupce zájmových skupin známe pravidelně a musím říci, že spolupráce s nimi eh, je něco, čeho jsme si velice vážili. Další otázka se týkala klastru. My jsme byli v jednom klastru eh, s Litvou, Lotyšskem, Estonskem, tedy eh, s pobaltskými zeměmi a s Finskem. A během celé té prováděcí fáze jsme se pravidelně setkávali. A už jsme eh, věděli, jak byla směrnice transponována a jaká byla situace v jednotlivých zemích. A to samozřejmě celou práci usnadnilo. Věděli jsme, jak a transpozice směrnice probíhala. A v tomto smyslu nemohu říci více k rozdělení do jednotlivých klastrů. Děkuji. Eh, Eh, děkuji za toto první kolo. Myslím, že eh, z této diskuse vzešla, vzešla celé, celá řada velmi zajímavých informací. Bylo velmi zajímavé slyšet eh, vaše individuální pohledy na to. Teď bychom tedy přišli k té druhé části, a což je také důvod, proč jsem ještě nedala slovo paní eh, Bronter, protože jsem ji chtěl požádat, aby navázala tím, že tedy zareaguje na to, co zde zatím zaznělo a bude plynule pokračovat svým úvodem k té druhé části. Ta druhá sekce eh, se zabývá trošku širší otázkou, která zní, eh, do jaké míry je toto vzájemné hodnocení nástrojem který opravdu zlepšuje efektivitu. Myslím, že některé či částečné odpovědi na některé aspekty této otázky jsme již obdrželi. A za druhé samozřejmě, jak bychom tento nástroj měli správně používat můžeme tedy něco využít, využít ten proces, kterým už si členské státy eh, prošly nějak eh, dále, něco z něj vytěžit, použít to v jiných oblastech a tak dále. Paní mm, Gerbhardová hovořila o mm, paměti institucí, což mi připadá poměrně důležité. Tak tu docházelo k určité výměně eh, informací, jak si těch různých kultur. A to by mohlo na pomoci v budoucnosti lepšímu chápání eh, výzev, se kterými se potýkáme při implementaci tak eh, mm, tedy toho jednotného trhu obecně a při implementaci Solvitu. Eh, Pamelo Bramter, mohu vám tedy předat slovo a poprosit vás, abyste Eh, abyste zareagovala eh, na něco z toho, co tedy zde během té diskuse zazněla a pokračovala tedy tím, že eh, zahájíte diskuzi k té druhé sekci, k té druhé otázce. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se vrátila k některým z těch věcí, které tu zazněly. V reakci na otázku paní Gebhartové, co se stane za pár let, pokud jde o směrnici o službách, tak my doufáme, že další krok, který doufáme nastane již příští rok, že tedy budeme stále ještě těžit eh, z toho eh, vzájemného hodnocení a z toho networkingu, ke kterému došlo a že až nastalíme tedy Eh, až položíme na stůl další témata, diskuze a tak dále, členským státům, že jim toto vzájemné porozumění usnadní debaty na toto nadcházející témata, právě proto, že už si třeba navzájem lépe rozumí, či se jim bude lépe navazovat důvěra a že se nám tedy bude dobře pracovat v tom následujícím pracovním programu. Podle našich plánů to by tedy mm, mělo následovat poměrně brzy a tak též tedy výsledky. Pokud jde o Pokud je o celý ten proces před eh, konečným datem, eh, tak eh, je tu řada důvodů, proč nebylo možné tedy provést eh, to hodnocení v období transpozice. Eh, za prvé, tento proces jsme použili k tomu, abychom eh, viděli, jak členské státy využili tu volnost rozhodování, kterou jim ta směrnice ponechává. Jak také vysvětlila paní Žuantová, politická rozhodnutí musí probíhat i na národní úrovni. Jinak je velmi těžké eh, hovořit s vašimi strategickými partnery, jednat o něčem, na čem jste se ještě vnitřně nedohodli a kde jak si tu volnost rozhodování má, máte. Proto je velmi těžké tedy Eh, vést diskuze na téma, kde v podstatě všichni účastníci té diskuze eh, zatím neprovedli tu politickou volbu, kterou, na kterou tedy mají eh, právo. A také by to mohlo narušit některá ta jednání, která probíhala na radě, pokud jde tedy o přijetí té diskuze. My se tedy domníváme, že tedy obecně by takový proces jaksi neměl probíhat předtím, než dojde k té transpozici. Pokud jde otázku paní Hanzlíkové, zda komise využije tyto výsledky, výsledky toho vzájemného hodnocení k tomu, aby mm, lépe vynucovala směrnici o smlouvách. E, z naší strany byl vysloven jasný závazek, že toto nebyl cíl celého toho procesu, ani by to neměl být jeho důsledek. A komise tak to již neučiní. A to také z toho jednoduchého důvodu, že komise měla všechny prostředky e, k tomu, aby prostudovala všechny ty národní legislativy i v těch jednotlivých jazycích a pokud bychom chtěli zahájit řízení proti některému členskému státu, tak jsme tak mohli učinit bez ohledu na to, jak probíhal ten proces vzájemného hodnocení. Pokud eh, my máme pocit, že nějaké omezení není dostatečně zdůvodněné, tak eh, máme prostředky k tomu, abychom tedy zahájili nějaké řízení. My jsme v tomto procesu eh, chtěli učinit něco jiného. Poté, co jsem si tedy vyslechla příspěvek paní Žuantové, tak mám pocit, že tam e, trošku byly problémy s, s tímto tady chápáním a já vás chci ujistit, že komise opravdu nevyužila výsledky tohoto procesu k tomu, aby e, analyzovala, jak probíhala transpozice. A konečně pokud jde tedy o zúčastněné strany a průhlednost celého toho procesu pro tyto zúčastněné strany. Asi nejlepším způsobem, jak eh, v průběhu toho procesu vzájemného hodnocení eh, a toho screeningu Eh, zapojit ty zúčastněné strany je v, tedy ve fázi, kdy to probíhá na té národní úrovni. Když už potom máme ty skupiny a Měli bychom do nich zapojit i zúčastněné strany. Eh, v každé skupině bylo pět členských států, každý členský stát by zastupovalo x zúčastněných stran. Neumíme si představit, jak by to fungovalo, abychom je k těmto jednání přizvali. Takže my jsme se pokusili tedy jak si splnit náš úkol, jak se na té evropské straně zajistit, že tam ta účast bude. Ale umíme si představit, že by něco podobného proběhlo i na národní úrovni eh, v rámci toho procesu. A tato kombinace eh, těchto dvou přístupů by potom jistě zvýšila transparentnost celého toho procesu pro eh, zúčastněné zainteresované strany. Takže to jsou odpovědi na to, co zde zaznělo. A teď ta druhá sekce, využití vzájemného hodnocení jako nástroje hm, koncepční, hm, jako koncepčního nástroje. Nejprve musím říct, že z hlediska komise je tento proces vzájemného hodnocení také proces velmi náročný. Eh, vyžádalo si to obrovské množství prostředků, práce, ale považujeme ho za velmi užitečné. Pro nás je, eh, my tedy ten proces hodnotíme kladně, ale zároveň jsme od začátku jasně opakovali, že vzájemné hodnocení by nemělo být eh, systematicky využíváno či zneužíváno, ani by to neměl být eh, standardní postup pro posuzování nových směrnic. Toto jsme, myslím, dostatečně zdůraznili, jak v našem eh, sdělení k směrnici o službách, tak k aktu o jednotném trhu, že toto zkrátka nevnímáme jako obecný nástroj. Podíváme-li se na tu, eh, či odkážu na tu zprávu experta, tak eh, ta kritéria, která byla v té zprávě navržena, nám připadají velmi smysluplná. Mohli bychom eh, je využít pro směrnice, dokonce i rámcové směrnice, samozřejmě ne pro nařízení, ale myslím, že ta směrnice o službách je poměrně dobrým příkladem ehm, směrnice, která má, která má eh, poměrně velký záběr. Mm, mohli bychom toto eh, nástroj, nástroj použít v případech, kdy členské státy právě je jim ponechána určitá volnost rozhodování a také o některých eh, klíčových či strategických ustanovení, což je například tedy případ řady nástrojů souvisejících s jednotným trhem a také se domníváme, že by to nemělo probíhat v období transpozice. Tam se domníváme, že ehm, pro nás toto není nástroj, jak sledovat, jak tedy ta transpozice v jednotlivých státech probíhá. My k tomu to účelu máme již dostatečné nástroje. Pro nás tedy vzájemné hodnocení eh, je jiný typ nástroje, který by měl být vyhrazen pro konkrétní specifické případy a je nutné případ od případu posoudit, zda takové vzájemné hodnocení by mělo proběhnout. Přitom je třeba samozřejmě zohlednit také náklady, jak pro členské státy, tak eh, pro komisi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, že jste byla naprosto jasná. Co uděláme? Vrátíme se možná opět eh, k zástupní komise. Zda by nám mohla říct několik slov o možnosti aplikace v jiných oblastech. To je možná velká otázka, protože máte zkušenosti pouze s touto směrnicí o službách, nicméně si dovedete dobře představit, jakou tento postup má hodnotu a zda ji můžeme využít jinde. Dám ale tady slovo nejdříve našim expertům, ale na úvod potom paní Maša bude pokračovat. Takže, pardon, paní Maša. Merci. Um... Děkuji mnohokrát. Slíbila jsem, že také odpovím na dotazy, které mi byly položeny předtím, takže pokusím to všechno shrnout najednou. Výhoda, kterou představuje tento postup vzájemného hodnocení, už bylo řečeno a několikrát zopekováno. Je to diskuse mezi členskými státy. Diskuse, eh, která je rovná, eh, je tady volnost projevu doslova, transparentnost mezi členskými státy. A na to zdůrazňuji a proto je nezbytné zachovat vzájemnou důvěru. To si tedy alespoň myslím. Takže důvěrnost je velice důležitá pro takovou volnou výměnu názorů. Druhý je pozitivní bod tohoto postupu. To již také zaznělo lépe člověk pochopí, jak funguje tato legislativa v jiných členských státech, můžeme porovnat situaci, zda existují nějaké alternativní modely nebo nástroje, které existují třeba i jinde, jestli to je taková dobrá praktika, kterou bychom mohli využít i někde jinde. Takže pokud to přijde pro transpozici, tak spíše je to otázka, jak to využijete v budoucnosti. Měli bychom zcela jistě ty dobré praktiky takto zhodnotit i v budoucnosti. Co se týče negativní otázky tohoto postupu nevzájemného hodnocení, je to otázka administrativních nákladů. Je to skutečně cvičení, kdy musíme zmobilizovat eh, spoustu lidí, prostředků ve Francii. Jsme eh, vytvořili jeden tým, který je byl tady také uplatněn při transpozici směrnice. Tito lidé také byli v kontaktu přímo s ministrem a všichni tyto lidé byli mobilizováni i během toho postupu vzájemného hodnocení. Musíme si uvědomit, že v příštích letech nebo při příští příležitosti, až budeme transponovat tuto směrnici, bychom tento postup v hodnocení mohli využít. Co se týče zlepšení, tak si myslím, že vzájemné hodnocení v tomto kontextu směrnice o službách v zásadě srovnával legislativu. To bylo zajímavé. Bylo by dobré možná vzít v úvahu konkrétní případy, například co se děje právě s tím testem výkonnosti. Já se ale myslím, že to mělo být eh, zakomponováno od začátku do celého postupu vzájemného hodnocení. To znamená, kdo poskytuje nějaké služby, když tedy srovnává naši legislativu. Další otázka. Otázka, zda toto hodnocení má proběhnout před nebo po transpozici nebo během této transpozice. Já nemám jasné stanovisko, pochopitelně tady jsou různé argumenty a názory, ale když jsem se nad tím zamyslela, tak během samotné transpozice nevíte, jak ta situace konkrétně vypadá. Není nic ukončené a nevíte, jaké všechny zákony budou prostě vyplývat z této směrnice. Jsou tady interní diskuse, jsou tady politická rozhodnutí, která se musí přijmout eh, také na národní úrovni, o tom hovořila kolegyně Joa. Čili těžko si dovedu představit, jak konkrétně můžeme vše hodnotit během samotného eh, postupu při transpozici směrnice. Dále, jaké nástroje využijete eh, při vzájemném hodnocení? Sdílím názor komise a také pana Beržeho a Leplana. Mělo by to být tady systémové, tady jsou ovšem administrativní náklady a také hovoříme o směrnici, která má jasnou působnost, která je jasně definována. Možná by se to dalo využít v případě směrnice, která má širokou působnost, ale kde také členské státy mají určitou volnost rozhodování, protože je v rámci tohoto hodnocení jak eh, právě jak využít tuto volnost rozhodování na úrovni členských států. A to jsme právě porovnávali, to bylo dobré. Podle mého názoru, konkrétně v tomto kontextu eh, bychom mohli zcela jistě tento nástroj využít. Dále, tady bych to ukončila ten bod. Otázka Eh, té srovnávací tabulky a hodnocení, to se, myslím, vzájemně nevylučuje. Ta tabulka hodnocení v rámci směrnice byla dost obtížná. Musíme jsme udělat transpozici v rámci jednotlivých sektorů, čili případ od případu, jednotlivá činnost od jednotlivé činnosti. Tam se museli udělat eh, tuto tabulku eh, slaďování a musím říct, že toho bylo až moc a v to, člověk se v tom téměř nevyznal. Mnohokrát děkujeme za velice jasné připomínky a také, že jste eh, nám připomněla ty výkonnostní texty, které byly zahrnuty také v dokumentu komice, ale neměli jsme příležitost o tom hovořit, ale jsem si jistý, že paní Hanslik se tím bude zabývat. Paní Vin, já už jsem vzdala vyslovování vašeho druhého jména. Děkuji, budu velice stručná. Chci reagovat na to, co říkala paní Pamela Bramter. Pokud jde o používání nebo nepoužívání vzájemného hodnocení, pro transpozici směrnice. Domnívám se, že máme příklady, a bylo to zmíněno ve zprávě, že existuje skupina zemí, konkrétně skandinávské země, které v období transpo, transpozice pracovali na možnostech eh, transpozice v jednotlivých zemích. Takže pokud bychom měli možnost eh, diskutovat o různých způsobech transpozice v těch klastrech, myslím si, že by to bylo vzájemně přínosné. Především pro země, které mají hodně společného v určité oblasti. zda můžeme eh, využít vzájemného hodnocení. Já myslím, že to záleží na tom, jak zhodnotíme vzájemné hodnocení. Pokud se shodneme na tom, že ho budeme moci využívat také v období transpozice a poté později se zahrnutím zainteresovaných stran, myslím si, že existuje celá řada oblastí ve vnitřním trhu, kde to může být využito. Pokud celkový výsledek diskusí je, že vzájemné hodnocení probíhá po transpozici, že je to určitý proces um, zjišťování skutečností, potom by to měl být proces, který a bude hodnotit případ od případu. A záleží samozřejmě na typu směrnice. Pokud je to politická, velká, horizontální směrnice, jako byla směrnice o službách, potom si myslím, že proces lépe poznávat eh, přístup jednotlivých členských států je skutečně hodnotný. Proces vzájemného hodnocení u jednodušších směrnic, eh, myslím si, není příliš užitečný, takže to byl můj názor. Ehm, euh, ano, už to řekla kolegyně. Ano, v tom předešlém projevu jsem hovořila o důležitých prvcích eh, tohoto postupu. Eh, pokud to dělat po transpozici, tak je to možná dobrá chvíle, ale když se podíváme na celý cíl tohoto cvičení, tak eh, to je určitý konkrétní, tam je konkrétní dynamika. Je to otázka například technických záležitostí. Na jedné straně je to technická záležitost a jedna eh, druhá strana je politické rozhodnutí. Já pracuji konkrétně v tomto regionu, Brusel a přímý dopad tohoto postupu je určitá stabilizace. Čili víme, kdo co koordinuje, co se týče kom- regionálních kompetencí, víme, jak to funguje tedy na evropské úrovni, jak tato evropská politika se zohledňuje na regionální úrovni. Čili to je trošku možná specifický případ, který eh, stojí za to, protože logika je taková, zda budeme do toho investovat a tímto způsobem si budeme vytvářet nové know-how. Čili je dobré také mít pod kontrolou určit veškeré náklady spojené s tímto postupem. Nyní, co se týče využití v jiných sektorech, tak v této chvíli si myslím, že to je velice užitečné pro celý vnitřní trh a jeho fungování. Nemám nějaký vyhrajený názor, ale je to postup, který musí také sledovat trošku politický vývoj. Například musí vycházet z aktu o vojném trhu. Pokud je tam eh, nějaké jiné zadání, tak nevím. To je vše. Uh, Monsieur Leplan. Leplan, prosím. Jak bylo řečeno v naší zprávě, skutečně je předčasné vyslovovat se k hodnocení samého procesu, jak proběhl. Pochopil jsem, že tady jsou konkrétní případy, že se tady dobře pochopila národní legislativa, nicméně dnes musíme počkat také, co k tomu řekne Evropská komise, která možná poukáže na to, že tento postup vzájemného hodnocení bude sloužit eh, k tomu, aby se lépe vytvořil vnitřní trh. Čili z tohoto důvodu opět je předčasné přijmout jakékoliv stanovisko, eh, které by mohlo náležitě odrážet situaci. Eh, velice stručně, když chceme identifikovat domény, kde bychom mohli použít eh, tento postup, tak eh, se na to můžeme podívat možná z formálně, z formálního hlediska. Čili e, směrnice, rámcová strategická směrnice, v těchto případech bychom to měli zcela jistě použít. Čili tento postup je vhodný pro jakékoliv otázky, které se vyvíjejí. Je jich celá řada a pokaždé, když je Eh, přijaté nějaké evropské rozhodnutí, které vede k dalšímu vývoji, tak je dobré eh, jak si, udržovat si tu nit, jak se ta otázka, jak se ta oblast vyvíjí a chytnout se doslova toho vlaku, který se rozjede a využít eh, vzájemné hodnocení, protože díky tomuto procesu se můžeme mnohem lépe začlenit do evropského rozhodování. Já neříkám, že to je jenom cíl směrnice o službách. A v podstatě tady nemáme nějaké konsenzus a rozhodnutí, ale je to otázka, která se vyvíjí. Dále materiální otázky. Tady, myslím, je důležitá dimenze spolupráce. To asi úplně nezapadá do působnosti vašeho výboru, ale pokud eh, vezmu v potaz oblast spravedlnosti, a tak dále, tak tady máme také velkou spolupráci mezi jednotlivými orgány a zprávou, například mezi soudci eh, v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Jednotliví aktéři vždy říkají, nevíme, takže nemáme důvěru. A ta důvěra je klíčovým ehm, prvkem, když chcete něco vzájemně uznávat, když chcete vytvořit takovýto prostor, který byl vytvořen komisí. Eh, čili tady je to možná eh, podobné i na tom vnitřním trhu. Měli bychom využít nástroje spolupráce, nejen třeba mezi soudce, ale také mezi zástupci státní zprávy. A právě tady možnost setkání mezi těmi jednotlivými zástupci a vytvoří se tím vzájemná důvěra. To je podle mého názoru důležité tímto způsobem bychom mohli nově nasměrovat eh, budoucnost, eh, jak by mohl fungovat eh, tento postup vzájemného hodnocení. Um, A paní Strambach, Strambake na závěr. Mnohokrát děkuji. Já jsem chtěla na úvod odpovědět na otázku, zda toto hodnocení může být využito také v jiných oblastech bohužel není jednoduché dát přímou odpověď. Záleží na um, rozsahu působnosti, záleží na struktuře, záleží na tom, eh, jak je to politicky vnímáno, v jakém eh, se věc nachází stádiu a tak dále. A existuje celá řada dalších eh, prvků. Nicméně my jsme proto, aby a tato otázka se kladla, zda vzájemné hodnocení může být použito na jiné oblasti. A jaké klíče existují pro to, aby se řeklo, zda daná směrnice funguje? O některých se již hovořilo, ale jedna věc je zásadní a to je mít možnost hovořit o různém hodnocení. Je to směrnice, která je obtížná, která je velice složitá, obsáhla a je nutné, aby existovala možnost eh, detailně diskutovat o hodnocení jednotlivých členských států. Velice užitečné bylo to, jak jednotlivé, vědět, jak jednotlivé členské státy eh, věci vnímají. A eh, další věc, jak je možné provést hodnocení v tak velké skupině. A při hodnocení směrnice eh, bylo zřízeno fórum a to vedlo k tomu, že byla vytvořena skupina, která, ve které jsme byli schopni se hodně věcí naučit. A došlo k výměně názorů a na celé řadě věcí jsme se shodli nebylo vždy úplně jednoduché tam sedět a být vyslýchán, vyslýchán, jak jsme hodnotili jednotlivé situace nebo jak jsme transponovali směrnici. Ale myslím si, že to byl, byla skutečně důležitá součást celého procesu. A museli jsme zodpovídat otázky, které byly někdy velice nepříjemné. A další klíčový bod, to byla účast komise během plenárních schůzí. Bez příspěvku komise na schůzích si myslím, že by výsledky nebyly tak dobré, jaké nyní jsou. Domníváme se, že by tento proces měl začít dříve při transpozici směrnice. Já se domnívám, že podobně jako francouzská kolegyně, že by to mohlo být problematické ve chvíli, kdy ještě věci nejsou jasné, ještě nejsou hotová politická rozhodnutí, ještě se neví, co kdo chce. My jsme měli velice úzkou spolupráci se skandinávskými a pobaltskými kolegy a tento proces eh, jsme v podstatě eh, už sami zahájili o trochu dříve. Ale myslím si, že by mohlo být těžké a eh, celý ten proces zahájit oficiálně dříve. Mnohokrát všem děkuji. Děkuji, že jste nám představili své myšlenky, bylo to skutečně velice hodnotné. Myslím, že nemáme čas na další kolo otázek, ale chtěl bych požádat paní Gepard, zeptat se jí, zda to chce nějak schrnout, poté předám slovo paní Hanzlík a poté skončíme. Myslím, že paní Gebhardt by se s námi možná chtěla podělit o některá svá zamyšlení k tomu, co do posud slyšela, ale tak, abychom skončili včas v 18.30. Takže nejdříve paní Gebhardt. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat Evropské komisi, stejně tak jako odborníkům a odbornicím, a které nám dali velice kompetentně spoustu informací. Ta otázka, kterou jsme položili, byla skutečně zodpovězená, tak tomu není vždy ve všech slyšeních a já si myslím, že to je něco, co je nesmírně pozitivní. Eh, mě to přivedlo k tomu se zamyslet nad tím, jestli bych měla být i nadále tak skeptická k tomuto systému vzájemného hodnocení. A pokud tento systém nebude eh, obecně požadován, a protože pokud je o náklady a eh, požadavky, je to velice náročné, takže je potřeba, aby se to využívalo případně jenom tam, kde to skutečně může přinést eh, něco pozitivního. Takže já myslím, že jsme zde obdrželi důležité informace, eh, že je jasné, že je potřeba vypracovat kritéria. Eh, já bych měla drobnou otázku protože ta otázka paní Hanzlik ještě nebyla řádně zodpovězena. A já bych tomu chtěla ještě jeden aspekt doplnit možná a paní Vil a paní Strandbake by, to mohli, by na to mohli odpovědět, abychom nemuseli procházet celé kolo. Jedná se o klastry. Zdá se, že ty klastry byly eh, spojeny z geografického hlediska. Měli jsme eh, možnost nějak spoluurčovat to, jak ty klastry budou vypadat. A nebylo by zajímavé mít v těchto klastrech také státy, které jsou eh, trochu více vzdálené, možná které mají trochu jinou kulturu, eh, možná dát dohromady Švédsko a Řecko například, aby to bylo skutečně vzdálené. Myslíte si, že by to byl přínos podle vašeho názoru, anebo jste spokojeni s tím, jak to probíhalo? Well, I mean, we could, I think we have just time. I mean, Mrs. Brumpton. Ehm, myslím, že máme přece jenom ještě chviličku času. Možná bychom měli tuto otázku položit komisi. Ehm, paní eh, Bramter, eh, chtěla byste na toto eh, krátce zareagovat? Je pravda, že jsme to rozhodnutí o zařazení států do skupin činili my, Mm, ale použili jsme k tomu různá eh, kritéria, ehm, geografickou vzdálenost, eh, jazyk, my samozřejmě jsme si vědomi toho, že v těch skupinách byly spíše skup- státy, které eh, jsou si geograficky blízké. Také chápeme, že mm, možná ne všechny státy byly mm, plně spokojené ve chvíli, kdy obdrželi to první rozdělení do skupin, ale na konci s tím byli v podstatě všichni spokojeni a mm, všichni projevili velký zájem o partnery v té své skupině. Jistě je možné stanovit eh, jiná kritéria, konec konců je to poprvé, co jsme nějaké takové cvičení podstupovali. Bylo by samozřejmě možné taky v průběhu toho procesu ty skupiny nějak přeskupit, ale možná, že by bylo příliš eh, složité, aby eh, ty diskuse potom eh, proběhly. Otázka eh, nadále zůstává, zda bychom to měli ponechat na členských státech, aby se sami rozhodli. Ehm, to je tedy otázka, ale je potřeba, aby někdo dohlédl na to, aby ty skupiny byly vyvážené a i v případě uplatnění jiných kritérií by tam vždy byly ehm, nějaké zájmy. Určitě by se našel členský stát, který by chtěl být v jiné skupině. Ehm, mohlo by se stát, že některé státy by naopak zůstaly na okraji. My jsme zkrátka měli za úkol, eh, jak si to celé zprovoznit. Eh, děkuji a já bych teď ještě na závěr dal slovo paní Hanzlíkové, naší zpravodajce, aby tuto debatu uzavřela, jak budete postupovat eh, v budoucnu. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem odborníkům, Domnívám se, že to bylo eh, nesmírně eh, plodné setkání. Dozvěděli jsme se mm, velkou spoustu zajímavých informací. A díky mé kolegyni jsem teď eh, tedy obdržela odpovědi na tu poslední otázku, takže mám odpovědi na všechny otázky, které jsem položila. To vše přispěje k formování toho stanoviska, které bude o to bohatší a ucelenější. A bude mít také mnohem eh, širší záběr. Poté, co jsem si vyslechla vaše názory, mám pocit, že navzdory některým těm negativním postojům na samém začátku eh, k směrnici o službách bylo v konečné fázi tedy poměrně kladnou zkušeností pro celou řadu členských států. Také se domnívám, že to přispělo lepšímu vzájemnému porozumění mezi jednotlivými členskými státy ve eh, věcech některých těch eh, prvků, které jaksi chyběly v tom procesu implementace. Děkuji vám za váš čas a tuto chvíli asi ukončíme naše eh, slyšení. Já vám chci ještě jednou poděkovat za vaši spolupráci během eh, tohoto odpoledne. A ještě než tedy úplně uzavřeme toto slyšení, mm, dovolte, abych vás seznámila eh, s harmonogram, harmonogramem. Do 21. června bude ta zpráva přeložena. 12. Potom zvážíme tu zprávu. 18. července bude termín pro podávání ehm, pozměňovacích návrhů. 30. července eh, potom bude ehm, zvážíme pozměňovací návrh 19. září bude hlasování ve výboru a v říjnu budeme o této zprávě, eh, budeme ji projednávat tedy na plenárce ve Štrasburku. To je vše. Děkuji vám, dámy a pánové. Děkuji tedy eh, všem členům výboru i všem eh, odborníkům. My si tu studii od eh, pana profesora Berže podrobně prostudujeme a doufám, že máme také kopie pro naše odborníky. Je to takový suvenír, který si odsud odvedeme, odvede, odvezete. Nicméně, pokud i v budoucnu budete mít eh, některé další postřehy či reakce, uvítáme, pokud nám je zašlete. Eh, dovolte, abych eh, teď udělal trošku reklamu naší vlastní sítě, je to zpravodaj výboru IMCO Eh, pokud nás sledujete na internetu, můžete nám poslat eh, e-mail. Pokud eh, navštívíte tedy naši webovou stránku, tam najdete veškeré kontaktní údaje a můžete se stát členy naší sítě a budete také dostávat tento zpravodaj. Pokud někteří z vás nejsou členy tedy naší sítě, tak dovolte mé srdečné pozvání, abyste se k nám přidali. Eh, velmi se těšíme na zprávu paní Hanslíkové a dovolte ještě na závěr takový, takovou malou poznámku. Eh, víme tedy trochu více o tom, jak eh, se implementovala směrnice o službách, to, jak to vnímají Eh, ty samotní poskytovatelé služeb, jak funguje to jednotné eh, kontaktní místo. Na to bychom se mohli zaměřit eh, v budoucnosti. Všechno to jsou témata, která mm, nás zajímají to, to, ta obrovská investice ze strany členských států, to obrovské množství odvedené práce, samozřejmě Eh, vyžaduje nějakou protihodnotu. My doufáme, že to bude lepší poskytování služeb, lepší fungování jednotného trhu. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Dovolte ještě informaci pro členy výboru. Sejdeme se opět zítra v 9 hodin. Vím, že to už je bude třetí den, ale máme opravdu nabitý program. Budeme tady mít eh, ukázku praktického fungování systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. To bude v 9 hodin. V 9.30 nás navštíví komisař John Daly, který bude hovořit o svém pracovním programu. Pak tady máme studii o neutralitě internetu v 10.30 a v 11.30 přijde komisařka Nelly Krusová, bude hovořit o digitální agendě. Takže jak vidíte, opravdu je to den nabitý velmi zajímavými událostmi a já se těším, že vás zase, že se uvidíme zase zítra. Všem vám přeji hezký večer.